a tutti. Vítám vás. V první řadě bych rád přivítal delegaci rakouských zemědělců z Korenské oblasti. Jak jistě víte, v polovině července i my vycestujeme do Rakouska, takže budeme mít příležitost vaši vlast navštívit. Nyní bych rád přistoupil k pořadu jednání. Pokud nikdo nemá žádné výhrady, tak můžeme pořad jednání schválit. Dnes máme zajištěno tlumočení do všech jazyků. Co se týče schválení zápisu ze schůze 23. a 24. ledna, pokud nikdo nebude mít žádné připomínky do konce zasedání, tak je tento zápis schválen. Bod číslo 3. Sdělení předsedy. Vážení kolegové, jak jistě víte, rok 2012 je rokem, kdy si připomínáme 50. výročí společné zemědělské politiky. A abychom si řádně připomněli toto výročí. Rád bych pozval všechny na recepci, která proběhne zde v parlamentu 19. března v 19 hodin 30. Společně s dánským předsednictvím jsem pozval všechny ministry zemědělství všech členských států a myslím si, že to bude výtečná příležitost pro to, aby proběhla neformální setkání na téma reformy společné zemědělské politiky. Takže si prosím zapište do vašich diářů 19. březen 1930 zde v Evropském parlamentu 50. výročí SZP společně s Radou pro zemědělství. Dobrá, a nyní můžeme přejít k bodu číslo čtyři. Prosím, donesli jste si všichni hlasovací kartičky? A téma Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Máme tu navrhovatelku paní Vasiliku Vioriku Dančilu která tak zareagovala na sdělení Evropské komise ohledně strategii EU o biodiverzitě do roku 2020. Máme tu 59 pozměňovacích návrhů a ten příslušný výbor je výbor Envy který by měl hlasovat 29. února. Hlasovací seznám je přiložen, takže prosím, můžeme začít. Dobrá, budeme tedy hlasovat. Začneme elektronickým hlasováním. Pozměňovací návrh 2.1. Zahají hlasování. jste hlasovali něco nefunguje. OK. Teniamo aperta la votazione, OK. Takže jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Máme tu jeden hlas navíc za EPP, takže pozor, je tu jeden hlas navíc. Tímto nyní můžeme uzavřít hlasování a přijato. A nyní zahajuji hlasování k návrhu 2.2, nebo odstavec 2.2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ano a přijato. A nyní návrh 1, Polsen, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. přijato. A nyní trojka. A trojka návrh Alveš, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a zamítnuto. Nyní čtyřka, Paxas, a zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a zamítnuto. A nyní hlasujeme o pětce Silvestris. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. A nyní zahoji hlasování k návrhu 6. Pan Bové, Auken, zahoji hlasování. Zamítnuto. Nyní Hlasování k odstavci 2, návrh 7, zájí hlasování nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní osmička, Kalinovský, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní návrh číslo 13, Jar a další. Zahajuji hlasování k 13. Uzavírám hlasování. Přijato. A opět tu máme jeden hlas na za EPP. Prosím, zkontrolujte to. A nyní hlasujeme návrh 14. Zahají hlasování o 14. Uzavírám hlasování a zamítnu to. A nyní 16. Ne, pan předseda se omlouvá. Ano, protože 14 nebyla přijata, takže hlasujeme o 15. Hlasu, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, přijato. A nyní 16. Zahajuji hlasování k 16. Pan Polsen. Uzavírám hlasování. Přijato. Někdo si přeje slovo? Omlouvám se, pane předsedo. Já se hlasím, protože vždycky, když se hlasuje, tak hlasuje elektronicky, je zajímavé vidět výsledek. Ale tady ty výsledky nevidíme na obrazovce, takže zajímalo by mě, zda by to technici mohli zařídit, abychom tam ty výsledky viděli. Protože bychom viděli, kdo a kolik eh, poslanců podpořilo nebo nepodpořilo daný návrh. Myslím si, že by to bylo velice zajímavé a poučné. Děkuji. Ano, to je samozřejmě rozumný návrh, abychom mohli vidět samotné výsledky na obrazovkách. Chtěl bych poprosit sekretariát, aby učinili nezbytné změny. Nyní tedy 16, tu jsme odhlasovali a nyní 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a Návrh pana Sikerského přijat. 22 hlasů pro, 15 hlasů proti. A nyní eh, hlasujeme o návrhu 18. Takže osmnáctka zahají hlasování nyní. jste hlasovali. Návrh 18 přijat. přijat 35 hlasy pro, 2 proti. Návrh 19. Zahajuji hlasování 19 devatenáctky. Uzavírám hlasování. A přijato 25 hlasy a 10 hlasů proti. A návrh 20 pan Sarbu. Takže hlasujeme o dvacítce. Uzavírám hlasování a přijato rozsáhlou většinou 31 hlasů pro, 6 proti. Nyní návrh 21, paní Nedelčevi, zahajuji hlasování k 21. uzavírám hlasování. Přijato 24 hlasy pro a 13 proti. Nyní 22. Zahají hlasování 22. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 32 proti, 4 pro, takže zamítnuto. Nyní 23. Delange. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování 23. Výsledek 26 pro, 10 proti, přijato. A nyní návrh 24 pana Sikerského, ne, tento je odstraněn, takže 25. Zahajuji hlasování 25. pana Kostingera. A nyní Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. A přijato 27 hlasy, 10 hlasů proti. Bohužel, Marku, je mi to líto, ale systém stále ještě nefunguje, budu to muset říkat vždy ke každému hlasování. Nyní 26 zahají hlasování, 26 jar a další. Uzavírám hlasování, přijato velkou většinou, 32 pro, 4 proti. Takže už to funguje výborně. Zahají hlasování, návrh 27. A uzavírám hlasování. A výsledky můžete vidět. Přijato. A nyní 28. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 33 hlasy proti. 29. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 36 hlasy. 30. Lavia. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato velkou většinou. Tedy můžeme nyní hlasovat o 32. Uzavírám hlasování. Přijato 20 hlasy proti 18. Nyní zahajuji hlasování, hlasujeme 33. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Nyní hlasujeme o 34. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme o 36. Tarabela. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat návrh pana Tarabely velkou většinou 36 hlasů pro jediný proti. Nyní 37. Zahajuji hlasování návrhu 37. Uzavírám hlasování a zamítnu to. A nyní 38. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a 38. ano, schváleno 25 hlasy pro a 11 hlasů proti. A nyní návrh 39. Uzavírám hlasování k 39. Přijato velkou většinou. A nyní hlasujeme o návrhu 40, zase pan Tarabela. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování k 40 a zase přijato velkou většinou, je to tak. A nyní hlasujeme 41, opět pan Tarabela. Uzavírám hlasování. A 41 zamítnuta. A nyní hlasujeme o 42 Dorfman. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování 42. A uvidíme, zda je to přijato. Ano, přijato. 21 hlasy. Nyní 49. Opět pan Tarabela, zahajuji hlasování. A opět velká většina schválila tento návrh. A nyní budeme hlasovat o 50. Zahajuji hlasování o návrhu 50. Uzavírám hlasování a zamítnu to. A nyní budeme hlasovat o 52. Opět pan Tarabele. zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování k 52. Přijato. Nyní 53. Zahojí hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. Nyní budeme hlasovat o 54. Polsen a další. Uzavírám hlasování. Přijato velkou většinou. A nyní hlasujeme 55. Je to k odstavci 6a. Uzavírám hlasování. Přijato 33 hlasy. A nyní hlasujeme o 56. Paní Dančili. Uzavírám hlasování k 56 a přijato. 57. Hlasujeme o 57. nyní. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. A nyní hlasujeme o 58. Dantan. Uzavírám hlasování a přijato. A poslední návrh číslo 59 pana Tarabely zahají hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. A nyní závěrečné hlasování ohledně takto obměněného stanoviska. Zahajuji závěrečné hlasování. Hlasujeme tedy o takto obměněném stanovisku a toto bylo přijato a blahopřeji paní návrhovatelce paní Dančile. Possiamo passare al nostro. A tímto můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání a tímto je seminář. Seminář o rozvoji venkova a o územní soudržnosti v nové společné zemědělské politice. Je to vlastně první ze série pěti eh, seminářů, které jsme navrhli a připravili s naším tematickým oddělením, které se zabývá specifickými otázkami budoucnosti zemědělské politiky. Tyto semináře by nám měly pomoci připravit zprávy o změnách eh, legislativy eh, změnách návrhu předložených komise, komisí. Já bych rád přivítal profesora Jana Dova van der Plegak z Wageninské univerzity z Nizozemska, který nám představí eh, svůj eh, svoji přednášku, přednese přednášku a poté samozřejmě budeme mít prostor i pro otázky a odpovědi. Takže v první řadě si vyslechneme pana profesora Van der Plega a také děkuji zástupcům komise. Pane předsedo, děkuji za vaše milá slova. Uh, Dámy a pánové, eh, jsem velice šťastný, že jsem mohl účastnit tohoto workshopu. Mm, já jsem si své úvahy zorganizoval tím, že jsem je rozstřídil do tří skupin. Nejprve, eh, jaké jsou pozitivní, silné stránky eh, nového, nových návrhů rurálního rozvoje. Za druhé, jaké jsou negativnější aspekty, kde spočívá nebezpečí. A za třetí, Naznačím pár aspektů, eh, které jsou mm, dobré, ale které by mohly být dále vylepšovány. Mm, o těchto otázkách mm, budu diskutovat nejenom na úrovni samého textu, který máte k dispozici, ale rovněž budu dělat různé odkazy eh, k aktuální situaci v oblasti zemědělství a k venkovským eh, oblastem. Máme tady k tomu explicitní důvody, protože venkovský rozvoj to není jenom samotná politika, je to také praktická oblast. Jsou to praktiky, které se používají mezi různými zemědělci v Evropě, kteří se uspůsobují, přizpůsobují nové situaci a e, kteří e, vlastně představují důležitý proces jakéhosi přechodu Eh, zemědělství ve venkovských oblastech. Eh, politika venkovského eh, rozvoje bude úspěšná pouze tehdy, jestliže bude pozitivním způsobem propojena s tímto základním hnutím, které existuje ve venkovských oblastech. A to je důvod, proč tady budu odkazovat na praktickou situaci, před kterou v Evropě stojíme. A teď první důležitý bod. Samozřejmě je Jde o to, že hovoříme o pokračování politiky venkovského rozvoje, zvláště v současných podmínkách. Je to první důležitý pozitivní bod. A sice tady navrhujeme novou politiku venkovského rozvoje, která je zaměřena na posílení rurální ekonomiky, která má přispět eh, k nové roli zemědělství, eh, zatímco zajistíme bezpečnost potravin, dále se má udržet kvalita eh, jednotlivých venkovských regionů. A všichni víme, že tyto Mm, body spojené s posílením ekonomik ve venkovských oblastech by mohly být vážně ohroženy. E, existuje tady nebezpečí selhání trhu. Například e, jsou tu některé oblasti, které se e, soustředují jenom na zemědělskou výrobu a pak jsou tady jiné ekonomiky, které jsou marginalizovány. Ať Mm, mm, kdekoliv se objeví větší nerovnováhy mezi mm, ekologií, společností a trhy, tam musí intervenovat politika, tak aby eh, znovu mohla obnovit eh, rovnováhu. A řekl bych, že v celkově, v celkovém vývoji eh, venkovském tady právě politika je zodpovědná. To je první bod. Druhý bod rigidnost čtyř os eh, má být v novém návrhu eh, zmírněna, vyňata. Eh, mohlo by to být nebezpečné, ale protože návrh tady argumentuje tím, že míra agri-environmentálních opatření má být, má pokračovat a přístup líder v tomto se má také pokračovat, tak si myslím, že mm, toto společně vytváří dobrou rovnováhu celkově. Takže mm, když se podíváme na dřívější politiku, tady zemědělci byli oslovováni financování individuálním způsobem a měli být vlastně takovými pasivními příjemci veškerých výhod, které eh, takováto politika eh, skýtala mm, na venkově. A mm, teď tady máme zásadní změnu, řekl bych, Máme tady partnerství, eh, sítě, skupiny zemědělců, kteří hrají důležitou roli v oblasti environmentálních opatření a mm, to jsou skupiny, které jsou takovým novým nositelem a myslím si, že by to mohlo, mít velmi pozitivní, by mohlo být velmi pozitivním prvkem příštích eh, sedmiletém období k ozeleňování. Tento aspekt se začíná objevovat v obou pilířích, jak v pilíři jedna, tak dvě. Myslím si, že to není problém. Mohlo by to dokonce být i inteligentní kombinace e, pilíře jedna, tedy ozelenění nebo zazelenění, znamená, že e, každý v tomto smyslu musí udělat malý krouček. E, pilíř dvě, zemědělci a konkrétní skupiny zemědělců by mohli učinit také kroky kupředu, takže je to právě ona kombinace těchto dvou mechanismů, které by mohly fungovat docela dobře. Eh, další, další blok úvah, co, je, eh, co nám mm, trošku dělá starosti v tomto návrhu. Eh, po celé generace, první, druhá a teď třetí, a teď tady to sedmileté období, jsme zaznamenávali pozoruhodné pokračování různých eh, cílů, například otázka zabezpečení potravin eh, nebo mm, klimatické změny a eh, mm, územní soudržnost. Pozoruhodné přitom je, že mezi prvním návrhem, tím současným návrhem a návrhem, který máme teď k dispozici, ehm, byla stanovena, nebo k tomu byla přidána celá řada priorit, šest priorit a tyto priority podle mého názoru eh, jsou takové nejisté, eh, protože by v sobě mohli skrývat nebezpečí toho, že se posune důraz v politice venkovského rozvoje, že dojde k nové orientaci na otázky, které už nebudou patřit do této oblasti. A to by mohlo být něco jako trojský kůň. Prvním eh, ošidným prvkem je otázka řízení rizik. Hodně se mluví o tom, že se má předložit taková sada nástrojů pro zvládání řízení rizik. Všichni víme, že v současné zemědělské evropské politice hledají někteří zemědělci, e, vyhledávají velmi rizikové strategie, využívají možnosti a příležitosti trhu, které by pro ně mohly být v jednom okamžiku docela výhodné, ale potom sebou přinesou velká rizika a vysoké náklady, tedy v pozdějším období. Co by eh, znamenalo takové řízení rizika v podobné situaci? Bylo by to něco jako taková pojistka toho, že eh, eh, by takovéto rizikové chování některých zemědělců bylo zhodnoceno, pak, a pak jsou tady ještě daňoví poplatníci, kteří tak kteří také jsou pilíři. Eh, tři, já si myslím, že to je taková zvláštní situace, která eh, by tady mm, znamenala morální ohrožení a to by bylo zničující eh, také v oblasti zemědělské, stejně tak, jako tomu bylo v bankovním sektoru. A pak je tady ještě další argument, který mluví proti tomuto. Z historického hlediska pilíř 1, tedy podpora příjmu, ta historicky znamenalo, že se měli ochraňovat zemědělci proti prchli, prchavému nebo nejistému vývoji eh, trhu. Teď tady máme pořád pilíř jedna, ale eh, teď se eh, zavádí i v druhém pilíři. A sice zleva i napravo, i napravo, i nalevo máme tady dosti nejisté priority. Mělo by dojít k jejich přesunu, pak jsou tady ještě další priority. Hodně se věnuje pozornosti ehm, transferu vědomostí, znalostí a inovacím. Ehm, mohlo by se ehm, říci, že celkově Inovace eh, neblokují evropské zemědělství, protože transfer vědomostní eh, nefunguje a jsou to zvláště regulační schémata, která eh, zablokovávají hodně inovací a zablokovávají přenos vědomostní. Tady bychom se měli této otázce věnovat, protože tady zaznamenáváme rigidnost regulačních mechanismů na národní úrovni, která znemožňuje transfer vědomostí a inovací. A třetí priorita eh, která je obsahem současného návrhu, je posílení konkurenceschopnosti a to je explicitně eh, eh, se doplňuje všechny typy zemědělství. Takže to vlastně je trojský kůň. Mohli bychom argumentovat tím, že konkurenceschopnost je posílena pro eh, ty, eh, zemědělské, ty, kteří eh, se starají o bezpečnost potravin, které chtějí udržet tento vývoj, které mají to, co má pozitivní efekt na územní soudržnost. Je tady celá, celý, mnoha, celá široká paleta různých druhů typů zemědělství, které ale mohou ohrozit tento cíl. Takže mm, pilíř dvě Eh, eh, má posílit konkurenceschopnost veškerých druhů eh, typů zemědělství. Toto budu ilustrovat některými údaji z technického, jednoho technického studie z, mm, z nizozemí. zemí Dělali jsme takové dlouhodobé srovnání mezi tím, čemu jsme říkali nízkonákladové zemědělství a vysoce technizované zemědělství. Tady jsme měli dva principy, které byly velmi jednoduché, že jeden člověk e, vykonává všechnu práci v těchto dvou typech a e, tyto dvě zemědělské usedlosti mají vlastně přijít, mít srovnatelný příjem. Aby toto bylo možné udělat ve vysoce technizovaných, třeba mléčných usedlostech, tady potřebujete víc než 180 kg mléka na rok, abyste mohli e, e, mít, mít takovýto příjem. Na těch nízkonákladových zemědělských usedlostech 50%, 400 tisíc litrů mléka to mělo zajistit stejný příjem. Náklady byly daleko nižší, příjem na 100 eh, kg mléka to bylo daleko eh, vyšší. Ale tam, kde jsme měli vysoce eh, technizované úsedlosti, tam to bylo dvakrát vyšší, ale příjem na konci byl stejný. Takže tak toto vypadalo během dřívějšího cenového režimu v Evropské unii. To byly ochráněné ceny, řekněme 36 eur na 100 kg mléka. A co se stalo? Teď jsme v naprosto eh, odlišném cenovém režimu. Je tady, pokle, tady sestup, postup poklesávající eh, režim a je ta obrovská eh, nejistota. Co se stane, když toto nastane? Ceny šly dolů třeba na 24 a pak najednou uvidíme, že ty vysoké, ty technizované e, úsedlosti, ty byly ve velké krizi, dostaly se do situace negativního flow. zatímco e, úsedlosti nebo zemědělské podniky s nízkými náklady e, pokračovaly výrobě. Takže toto nastalo nejen v Mm, to, to jsme viděli nejenom v těchto eh, zemědělských podnicích, které byly předmětem výzkumu, ale i praxi. Nepůjdu tady do detailních eh, údajů ale máme tady americké údaje ze stovek zemědělských podniků a ta nám jasně ukazují, že už v letech před současnou krizí malé extenzivní zemědělské podniky vydělávaly více na kilogram mléka a potom e, jsme tady měli i daleko vyšší úspory, protože velké, ne než tady velké podniky zemědělské. A e, to bylo e, zhruba Tady vidíte čísla, to nám ukazuje dopad, naprostý obrat nebo posun mm, ochrany trhu k takové otevřenější tržní situaci. Eh, co bylo velmi eh, silné, eh, to bylo, to, tak to se stalo takovým zranitelnějším faktorem v situaci nové. A hlavně to byly investice do velkých zemědělských podniků, které pracovaly velmi intenzivním způsobem. Hmm, byla by to asi sázka na, kdyby se v tomto pokračovalo, byla by to asi sázka na špatného koně. Evropští zemědělci eh, stáli před tato situací a reagovali eh, na tento vývoj eh, něčím, čemu říkáme multifunkční zemědělství. Začaly se vyrábět produkty, které přinášely vyšší přidanou hodnotu, Přineslo to sebou nové odvětví, větší energetickou výrobu, dále mm, to byly eh, využívání nových eh, zdrojů. Tento eh, vývoj multifunkčního zemědělského sektoru se začal šířit po Evropě a i Evropský parlament ve, své, ve svém usnesení v roce 2010 popsal tuto situaci na této multifunkční zemědělství mohlo by být škodlivé pro výrobu eh, potravin. Velice zajímavý výzkum byl proveden v Itálii, kde se ukázalo, že multifunkční zemědělství investovali daleko více než eh, eh, zemědělci, kteří pracovali ne tímto multifunkčním způsobem tedy, kteří investovali do výroby eh, potravin. Tady je pozitivní propojení eh, vzájemné a to nastalo za posledních pět let. Ehm, ehm, očekávalo se to, že to přijde za pět let a na, například v Nizozemsku máme přesně stejnou eh, situaci nebo zprávu. Tedy toto je multifunkční zemědělství, které podporuje výrobu potravin a není nebezpečím nebo hrozbou. To zároveň znamená, že je velice důležité, abychom i nadále posilovali eh, toto multifunkční zemědělství v Evropě a to Eh, politikou mm, venkovského eh, rozvoje. Eh, je to důležité nejen pro zemědělství samotné, ale tento multifunkční charakter má velice zajímavé dopady i na, oblast, na venkovské oblasti, na kvalitu života. Mm, vnímají to tak také obyvatele, kteří tady bydlí. To velice závisí na sociálním kapitálu v těchto oblastech. A tento sociální kapitál, jak ukázaly výzkumy, opět hodně závisí na disponibilitě disponibilitě nebo nedisponibilitě multifunkčního zemědělství. Multifunkční eh, zemědělství eh, skýtá poskytuje také služby, eh, taková místa setkávání, vytváří nové trhy, které propojí místní zemědělce s místními venkovskými obyvateli. Takže na úrovni zemědělství a venkovských, venkovských oblastech mm, tento typ multifunkčního e, zemědělství mm, mm, e, v praxi je velice důležitým prvkem a měl by být dále podporován. Aby toho bylo možno docílit, jak jsem už řekl, je, tak tady, jak už to máme obsaženo v článku 28 návrhu, e, skupiny výrobců jsou velice důležití. Tady vidíte tři mladé zemědělce ze severu mm, Nizozemska. Jsou to členové takových družstev teritoriálních, eh, která už fungují asi 20 let. Snaží se udržovat krajinu, zvyšovat biodiverzitu. A nejsou ničím výjimečným. V Německu eh, máme takzvané ochranu krajiny, nebo máme různé krajinné svazy, nebo svazy pro ochranu krajiny. V Itálii máte zase zóna de bonifica, ti se pokoušejí fungovat podobným způsobem. V Portugalsku máme Baldius, které, to je svaz, který eh, eh, to jsou lokální organizace zaměřené na eh, řízení těchto venkovských oblastí. Tyto skupiny výrobců jsou všude přítomní v Evropě a tato konkrétní skupina, to se jistě vztahuje na ostatní, zlepšila Eh, přispěla ke zlepšení eh, udržitelnosti. Za několik málo let se jim podařilo úplně změnit eh, úroveň emisí. A ještě k tomu přistupuje to, že také zlepšují proces zemědělské výroby samotné. Eh, tím, že se tato stává méně závislá na externím výrobě a mm, je to takové mm, je to nízkonákladová zemědělská výroba, která je velmi eh, v souladu eh, s místními a regionálními požadavky obyvatel. Takže tyto skupiny výrobců jsou velmi důležité, ale řekl bych, že se že to eh, znamená, že vzniká, vzniká úplně nové regulační schéma, eh, které se eh, snaží propojit už se stávajícími skupinami. A ještě pár posledních aspektů, co by se dalo ještě dále vylepšit. Eh, toto slyšíme všude po Evropě, tyto apely, administrativní zátěž je vnímána všude velmi intenzivně a toto by mělo být odlehčeno, zvláště v případě pilíře 1, ti, kteří dostávají méně než 5000 eur. Eh, tady by měla být ulehčena celá procedura eh, v pilíři 2, která se týká investic eh, pod stropem 15 tisíc nebo 10 tisíc eur. Takže aby se celý ten postup zjednodušil pro lidi, kteří mají profitovat z politiky, z politiky pilíře 2. Vyhodnocení, to se teď hodně orientuje na výsledek. Máme tady studie, které sledují procesy a které zdůrazňují hladký, hladké fungování tohoto vývoje. A nejdůležitější doporučení, které tady mohu vyslovit, je poslední. To znamená propojení eh, jednotlivých opaři, opatření investic na, na, na zemědělských podnicích a společných aktivit. Máme tady opatření, eh, která se týkají individuálních investic v zemědělských eh, podnicích, například článek 18 nebo článek článek 20, to je další rozvíjení podniků. A pak tady máme kroky zaměřené na společné akce, jsou to eh, to je článek 17, základní služby, článek 21 nebo skupiny producentů 28. A toto všechno by mělo být propojeno inteligentním způsobem. A důvod, proč je toto eh, jednoduché, teď se v mnoha, v mnoha místech Evropy děje následující. E, zemědělci, kterým se daří toto propojit, e, Ehm, se vydávají dohromady v různých eh, združeních a začínají prodávat eh, si vzájemně produkty. Eh, tady to má dva efekty, je to daleko atraktivnější pro spotřebitele samé, protože mm, se rozvětšuje paleta těchto produktů a pro jednotlivé zemědělce je to také atraktivní, protože mohou teď prodávat daleko více. To funguje dosti hladce, používají internet, ehm, a vytvoří se tady určitá rovnováha a je možné toto dělat přes velké vzdálenosti a je to taková, je to struktura cirkulární, která se dobře v Evropě rozvíjí a která nám ukazuje silný kontrast eh, ke struktuře známých supermarketů. Eh, tady máme výrobky, které se eh, tady je takový radio pattern, eh, radiovzorec a je možné, že eh, výrobky se dostanou třeba ze severu země do střední části země, eh, jsou to regionální distribuční centra a pak se tyto výrobky vracejí zase na sever. Takže je to daleko méně ztrát a tato, tento mechanismus teď kvete po Evropě. Eh, a nemáte už z toho, nejsou tady nevýhody. Aby toto bylo možné implementovat, eh, potřebujete simultánnost celého postupu. Je zapotřebí investic do tzv. farm shops nebo do zemědělských podniků a to vše simultánně potřebujete investice na společné úrovni do kvality mm, eh, výrobku, společný marketing, mm, a větší přístupnost, vytváření podpůrných struktur. Takže tady je nutné propojit eh, investice eh, do eh, zemědělství se společnými aktivitami. A mm, to máme to obsaženo v návrhu, ten to explicitně říká a také umožňuje větší míru podpory, bude-li tato kombinace vytvořena. Takže to by bylo takovým stimulem, dalším stimulem pro vytváření eh, dalších skupin a určitě by to znamenalo lepší, silnější propojení mezi spotřebiteli a výrobci. usnesení z 8. července 2011, tedy usnesení vašeho parlamentu, explicitně odkazuje eh, k místním dynamickým eh, nástrojům, eh, místní marketing a také podpora projektů, které zaangažují všechny aktéry. Tak toto teď už se děje a teď je na čase, abychom to všechno praktickým způsobem zintenzivnili. Děkuji vám za pozornost a tím to skončím. Grazie. Grazie Jean. Děkuji vám. To bylo extrémně zajímavé. Zvláště ta část, která se týkala řízení rizik v rámci druhého pilíře. Já si myslím, že řadu z nás toto velice zajímá v rámci eh, výboru pro zemědělství, velice nás zajímá to, co jste zmiňoval a nyní si tedy projdeme seznam řečníků. předsedo, srdečně děkuji za velice eh, zajímavé úvahy. A eh, Taky si myslím, že jsou to výzvy pro nás, eh, které jsou obsaženy v těchto návrzích reform. Málo se o nich mluví, například ceny agrárních výrobků rostou mm, Ehm, například ceny ropy ehm, také rostou, protože tady máme velkou závislost exportní, eh, dále volatilita cenová také se eh, zvyšuje, protože tady dochází k výpadkům a spekulacím. A vlastně v návrzích nebo v návrzích textu tady nenalézáme eh, řádné odpovědi na tuto situaci. Druhá oblast, která mm, mám pocit taky není dost dobře rozpracována, je oblast mm, fosilních eh, energetických zdrojů a také závislost, v jaké se v Evropě eh, v tomto smyslu nacházíme možnosti obnovitelných energií, nebo by tady existovaly mm, vítr, voda, biomasa a podobně. A to by hodně napomohlo našim eh, zemědělským podnikům. Myslím si, že tady ještě existují některé oblasti, některé jsou naprosto otevřeny, ty musí být vyjasněny a pak jsou tu věci, o kterých jste mluvil. Eh, eh, jde o screening první a druhé eh, pilíři a to by mohlo být také výhodné, protože vy to posuzujete jako neproblematickou věc. A mm, já si myslím, že i tento výbor se už touto otázkou velmi intenzivně zabýval. Ehm, Více kontrol mm, ehm, by mm, mohlo být problematické. Jak nás nahlížíte na to, že v mnoha zemích v Evropě eh, už zemědělci udělali velkou ekologickou práci, splnili různá zadání, a to také se potvrzuje v návrzích komise, ale přesto e, jsou v znevýhodněné pozici. Já si myslím, že toto není v zájmu nás všech a dále by mě zajímalo, jak e, vypadá e, o něch 25% jak posuzujete toto číslo v současných návrzích Eh, jestli je najdeme také v té části zdůvodnění eh, úvodní. A dále se to naskytá otázka, jestli to bude mít další důsledky pro zemědělské podniky ve členských státech, jestli to bude znamenat, že budou mít horší postavení. Možná ještě krátce k šesti prioritám. Myslím si, že jste to popsal velice podrobně prvnímu bodu eh, transfer vědomostí a inovace v zemědělství. Myslím si, že tady je nutné eh, to vyjasnit, eh, co se týče rozdělení finančních prostředků. Tato reforma je v prvé řadě zaměřena na zemědělské podniky, to znamená potravinářský průmysl je sice partnerem zemědělství, ale není hlavním adresátem. A inovace mohou být určitým spektrem, jak se dostat od jednotlivých zemědělských podniků Dále, dá se to interpretovat rozdílným způsobem. Myslím si, že tady by bylo dobré to vyjasnit, nebo kdo to bude definovat tyto pojmy, jestli to budou, bude komise nebo členské státy. To by pro mě bylo velice důležité. Oblast vylepšování konkurenceschopnosti, různé typy zemědělství a restrukturace. Zde je důležité říct, jestli se tím budou pokrývat všechny oblasti a nebo jestli se budeme koncentrovat na několik eh, málo oblastí, které eh, potřebují akutní podporu. Vy jste mluvil o významu eh, organizací výrobců, toto jste potrhl a mm, tady naprosto s vámi souhlasím, protože by tato kooperace měla být podpořena, je to absolutně důležité a mělo to začít vlastně daleko dříve. A pak téma kolísání cen už jste o tom také mluvil, jenom minimálně je tady pojištěno riziko, je tady řada členských států, eh, kteří nemají eh, v rukou ten správný nástroj, aby eh, mohli tyto problémy překonávat. Myslím si osobně, že oblast lesního hospodářství je něco, čemu se věnuje příliš málo pozornosti v těchto návrzích a v textech, které máme před sebou tedy v textech komise, protože mm, tady mm, mm, zemědělské podniky skrývají v sobě obrovský potenciál. A jak už jste řekl sám na začátku, týká se to i oblasti obnovitelných zdrojů. Tady ještě musíme toho hodně dohnat. Pak by mě zajímal ještě jeden bod. Mladí zemědělci v této reformě eh, mají zvláštní hodnotu, zvláštní roli. Zvláště v prvním pilíři jsou tady navrhována opatření, která se týkají a zvýhodňují mladé zemědělce současné situaci máme 6% eh, eh, a mm, myslíte si, že navržená opatření budou dostačující pro to, abychom mohli eh, zvládnout tento vývoj? Nebo jinými slovy, jaká další podněty, jaká opatření navrhujete? tak, aby se eh, zemědělství do budoucna napomohlo, aby, mm, tyto, aby některé podniky mohly se postavit na nohy. Děkuji. Grazie Elisabeth, Herbert Dorfman. Děkuji Elisabeth. Dále pan Dofman. Já jich möchte mich eigentlich auf zwei... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se omezit na dvě krátké otázky. Za prvé, eh, pane profesore, vy jste eh, správně poukázal položil otázku, co se bude s řízením rizik, co to přesně znamená. Myslíte si, že tento nástroj eh, je umístěn ve špatném pilíři řízení rizik? To má co dočinění taky s cenami a s příjmem zemědělců podle mého názoru eh, je to klasický prvek stability příjmu a vlastně to patří do prvního pilíře, tak jak to částečně eh, jsme už eh, měli. A nemyslíte si, že bychom tady měli o tom začít přemýšlet, jestli toto řízení rizik a tento nástroj je dobře umístěn ve vašem návrhu? k greening. Mohu vám říct, že to zcela s tím souhlasím a e, souhlasím s tím, co říkala kolegyně Kösting předtím. Mluvila o tom, že greening e, je velmi rozumná věc. Tady bych dodal, ještě, nevím, jestli je to rozumné, ale kdyby to bylo rozumné, tak bychom to alespoň měli vzájemně propojit. Tedy mm, nemělo to být absolutně nezávislé na sobě, tak jak to dosud bylo v návrzích, ale mě, mm, asi bychom měli počítat s tím, že ty podniky, které mm, půjdou do greening eh, a které se budou účastnit těchto zemědělských programů, eh, tak by eh, greening měl být umístěn také v druhém pilíři. Ehm, a jinak totiž budeme riskovat, ehm, že tady budeme mít dvojí postupy s dvojími kontrolami, které pak budou dosti náročné a ukáží se pak jako neužitečné. Takže si myslím, že bychom mohli tyto věci lépe mezi prvním a druhým pilířem propojit. Děkuji vám. Grazie Herbert, viceprezidente Polson, e poi Martin Osling. Děkuji, nyní má slovo pan místo předseda Polson. Děkuji. Já jsem se chtěla zmínit o programu LEADER. Jde o to, že bychom měli které se nám nabízejí a měli bychom být schopni podporovat iniciativy, které sem spadají. Zároveň bychom měli podpořit a vytvořit spolupráci mezi různými členskými státy, mezi různými oblastmi Evropy. To je podle mého názoru sice podrobnost, ale je to velice důležitá podrobnost. Dále bych se ještě chtěla, po té, co proběhne tato diskuze, vyjádřit k ochraně a dobrým životním podmínkám zvířat. Dále před námi stojí výzvy výzvy, kterým čelí eh, zemědělci. Zemědělci musí produkovat potraviny a musí být součástí biologické rozmanitosti. My musíme zohlednit eh, v této činnosti pohodu zvířat, musíme mít také na paměti klima a jde o to, aby daný zemědělec mohl také vyrábět svůj vlastní energii. To je několik detailů, které jsem chtěla zmínit a které jsou důležité pro to, aby zemědělství mohlo být eh, rentabilní z ekonomického a také sociálního hlediska. Já se domnívám, že vytvoření distribuční sítě, do kterého budou spadat skupiny eh, družstev, ať už je budeme nazývat jakkoliv, Tedy takováto síť je velice důležitá. Já pocházím ze země, kde působí celá řada malých podnikatelů a kterým se daří být úspěšní. Například vyrábí sír, zároveň um, mají dostup, dostupná místa pro turisty, zároveň se zabývají také prodejem takovéhoto síru a tak dále. Uh, a 24 hodin není dostatečná doba na to, aby se mohli všemu věnovat. Pokud jde o spolupráci a vytváření struktur, to jsou podstatné prvky. A další téma, o kterém se budu zmiňovat ještě několikrát, je možnost financování. Jde o nové možnosti, nové nápady v rozvoji venkova v oblasti venkova, protože v současné době jsme uprostřed finanční krize, ta ovlivňuje všechny, zvláště se jedná o krizi bankovnictví a ta ohrožuje rozvoj venkova. V současné době je totiž opravdu velice obtížné získat úvěr. Z toho důvodu je nutné mít eh, fond kapitálových rizik, což do jisté míry umožňuje stabilizovat takováto rizika v eh, oblastech venkova. Děkuji. Dále má slovo Martin. Ano, jenom pár krátkých poznámek. Sdílím v podstatě eh, to, co říkáte o multifunkčním zemědělství a bylo zajímavé, že jste eh, ve vašich výzkumech ukázali jasně, že zemědělství, které je postaveno na více pilířích, je pak odolnější vůči krizi. To je vysoce technizované zemědělství, které potom sází jenom na faktory výnosu. A já si myslím, že při rozpracování druhého pilíře to musíme hodně dát do popředí, že nejde jenom o to, abychom peníze z druhého pilíře posouvali do investičního pilíře, eh, který pak bude sloužit intenzivnějšímu zemědělství, ale musí to být dáno také do, a podpořit se tím musí multifunkční zemědělství. Co považuji za zajímavé a naprosto s vámi souhlasím, je to, kdy říkáte, že zabezpečení proti riziku je důležité a je to částečný nástroj, který také musíme mít na paměti a usilovat o něj. To s vámi naprosto souhlasím, protože jste právě řekl, že není možné privatizovat zisky a um, rizika přenášet jenom na společnost. To by nefungovalo. A proto eh, s vámi souhlasím v tom, že tato forma eh, zajištění eh, nemá co hledat v druhém pilíři. A jestliže chceme pojistit rizika, tak si musíme zvážit jiné modely, ale tím by druhý pilíř byl velice přetížen. Co trošku postrádám, je to, že jste se příliš nevěnoval zemědělským ekologickým opatřením. Myslím si, že v druhém pilíři musíme ještě dále rozpracovat opatření, a trošku kriticky přeskoumat celou řadu věcí, protože se ukázalo, že e, se tady nedosáhlo cíle. Existuje tady zpráva e, účetního dvora, který kriticky spochybňoval to, jestli mnoha opatření měla smysl jestli by nebylo zapotřebí diferencovat některá opatření a jestli by nebylo nutné se třeba více soustředit na ekologické zemědělství. Eh, než jen podporovat zpracovávání půdy. Tady to není diferencováno a myslím si, že bychom měli tato ekologická opatření rozvíjet dále. Co eh, mě vždycky udivuje a vy jste to na první folii jasně ukázal, Říkáte, že zrušení té osové struktury je dobré. Nevím, jak to, se to zdůvodňuje, ale mm, protože si myslím, že současná struktura os se e, dost osvědčila v řadě členských států a zaručuje nám to i to, že peníze ve všech členských státech pak jdou ve všech směrech správně. Já vidím nebezpečí v tom, že když opustíme osovou strukturu, tak budou tady členské státy některé, e, které budou pomýšlet jenom na opatření v některých některých oblastech a potom ta eh, ekologická zemědělství, eh, zemědělská opatření už budou vynechávat. Takže nevím, jestli bychom to měli eh, přivítat, toto zrušení osové struktury. 25 ještě nebylo stanoveno pevně, ale o něch 25% na zemědělská ekologická opatření, to je absolutní minimum. Podle nás by to mělo být daleko více, co by mělo jít do těchto opatření. Eh, tedy na investicích. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství. Tady eh, také nesmíme zapomínat na to, že ekologické zemědělství je jedno z nejvíce konkurenceschopných zemědělství v Evropě a máme tady trh, eh, který částečně ani nejsme schopni obsloužit. A vlastně by bylo nesprávné pro vývoj trhu, kdybychom už nebyli schopni tento mm, trh financovat. Další bod, mm, kde musíme více investovat, mm, jsou Eh, programy LEADER. Myslím si, že jsou hodně podceňovány a měl bych radost, kdybychom programy LEADER ještě více stavili do popředí. Grazie Martin, Irace Garcia Perez, poi Niculescu. Irace. Děkuji Martine. Další řečník má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stručně a neopakovat již některé ty otázky, které nadnesly mi kolegové. V podstatě je totiž také sdílím. Jednou z těch výzev, která vyvstává v rámci reformy SZP, je udržitelnost venkovského prostředí. Myslím, že si všichni uvědomujeme tu situaci, kterou žijí mnozí ve venkovských oblastech EU. Jsou vlastně ohroženi naprostým Tyto oblasti jsou naprosto ohroženy vymizením, pokud v rámci reformy nenabídneme nějaké nástroje, které umožní vlastně stabilizaci a zachování populace v těchto oblastech. Pak eh, k tomu eh, návrhu eh, jak o tom hovořil pan řečník. Ano, tady jsou důležité otázky, životní prostředí, konkurenceschopnost. Ano, na tom by se to všechno mělo zakládat, ta reforma. Ale základní otázka v rámci prvního pilíře je zajistit příjmy zemědělcům, ale také si uvědomujme, že pokud nebudeme schopni zapracovat i na této oblasti, tak vlastně nebudeme schopni čelit těm výzvám. Pak jsou tu dvě otázky, které mne znepokojí ohledně reformy a ohledně návrhu Evropské komise v, v rámci rozvoje venkova. Byl tu odkaz na mladé. Nicméně, bohužel, my nejsme schopni dostatečně motivovat a podporovat mladé zemědělce, kteří opravdu jsou motivováni, chtějí pracovat eh, v této zemědělské oblasti. Takže ty otázky, eh, které se objevují v rámci reformy pro venkovského eh, rozvoje, jako je konec podpor, tak to si myslím, že v podstatě tomu vůbec nepřichází, nevychází vstříc a může to vést k úplnému zániku této aktivity. Myslím si, že bychom něco takového měli podpořit, protože pokud jsou to mladí a jsou motivovaní, tak my je vlastně nepodporujeme. A to řešení, které se tu nabízí v rámci prvního pilíře, v pro, eh, prostřednictvím těch navržených druhů podpor, tak si myslím, že něčeho takového nedosáhneme. A pak, co se týče konkurenceschopnosti, tady také souhlasím, ale je třeba brát v potaz různorodost evropského zemědělství. Je tu určitá obava, že některé podpory na eh, investice jako například zavlažování kvůli určitým klimatickým podmínkám v určitých oblastech Eh, to je do určité míry podmíněno a může to úplně ohrozit zemědělskou činnost v určitých eh, oblastech. Takže jsou to například úplně zásadní věci, které by měly být zachovány takovéto nástroje, právě jako ty investice pro závlahová zařízení. A v ostatních oblastech souhlasím s mými kolegy, takže tu nebudu opakovat, co jí zaznělo. Děkuji. Děkuji, Renče. A nyní pan místopředseda Sikiersky. Děkuji, pane předsedo, a také bych rád poděkoval panu Van der Plegovi za jeho prezentaci. Soustředil se na tři osy a myslím si, že tady s tím všichni souhlasíme. Tedy v první řadě zemědělství bez zemědělců je nemožné. A zemědělská oblast eh, musí být pod, podpořena. Za druhé eh, je třeba toto vše lépe podpořit z trhy. Máme tu některé farmářské oblasti, které jsou izolovány od trhu, proto je třeba podpořit infrastruktury, dopravu. A za třetí je třeba jasně stanovit eh, priority. Například, co se mě týče, tak eh, ta eh, pozornost, která je věnována infrastrukturám, ta je podle mého názoru nedostatečná. Jsou tu oblasti, které nemají přístup k moderním infrastrukturám, zejména v těch nových členských státech. A pak eh, my si přejeme vyhradit 2% příspěvku na podporu mladých zemědělců, kteří vlastně bez této podpory nemohou zahájit svoji zemědělskou činnost, pokud jim nepodpoříme uplatňovat nějaké moderní postupy. Venkovská, rozvoj venkova, ten je naprosto nezbytný. A možnosti, které nabízí druhý pilíř, jsou v tomto směru důležité. A některé členské státy, alespoň tedy některé, naléhavě potřebují, aby se tyto základní otázky vyřešily. Mluvíme Jim Nicholson. wiejskich. Srdčo chtěl jak pan definuje, jak pan rozumí. A děkuji, pane předsedo. Já bych rád věděl, jak definujete venkovský rozvoj. Je to rozvoj zemědělství, rozvoj krajiny, je to o konkurenceschopnosti, o inovaci, Eh, o životním prostředí. Co z tohoto všeho to představuje? Já si venkovský rozvoj představuji jako něco jiného. Myslím si, že je to v podstatě taková úprava vůči určitým druhům očekávání. Alespoň o to se snažíme, nicméně měli bychom také vyplnit očekávání 40 evropské populace. A chápu to tak, že ministři se snaží užívat ten druhý pilíř pro investice a modernizaci hospodářských farem a také to vnímám tak, že tu existuje určité pojetí, určité řekněme, nadšení z toho greeningu a všichni tu neustále opakují tu mantru inovace. Nicméně SZP e by měla věnovat pozornost také ochraně životního prostředí. Ano, samozřejmě, ty finanční prostředky by měly připadnout zemědělcům. A greening může oslabit konkurenceschopnost zemědělců a v tom případě pak nakonec zemědělci ztrácejí. A pak obnovitelné zdroje energie to zase se týká něčeho jiného a měli bychom to tedy jas, na to jasně poukázat. A pak bych se chtěl ještě zeptat vlastně, jaké jsou výlohy za jednotlivou zemi na a, tu oblast rozvoje venkova. Myslím si, že takové číselné údaje by nám spoustu věcí vysvětlily. A pak propojení mezi politikou soudržnosti a druhým pilířem v rámci rozvoje venkova. Hovořme upřímně, rozvoj venkova, který si tedy přejeme jakožto zemědělci, spadá pod politiku soudržnosti. A politika soudržnosti se nyní soustředuje na rozvinutí strategie pro financování měst. A kde je tedy um, ta odpověď na financování venkova? politika soudržnosti, pokud se má týkat také soudržnosti územní, tak by tedy měla obnášet eh, ty příslušné oblasti. Takže o čem je ten rozvoj venkova, o čem je to venkovské prostředí. My tu eh, hovoříme o tom balíčku společné zemědělské politiky a nemůžeme neustále říkat, že zemědělci dostávají tolik a tolik a chtějí ještě více asi nepřekvapí, že se zemědělcům daří tak špatně. Jak si chcete tady z tohoto vyjít vítězně? Děkuji panu místopředsedovi Sikarskému a nyní Jim Nicholson. Uh, thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Já pocházím ze Spojeného království, kde v rámci pilíře 2 máme určité dostupné prostředky, ale mě dělá obavy, jaká bude budoucnost. Musíme se zaměřit na to, jaké budou dostupné finanční prostředky v této oblasti a v této souvislosti bych položil několik otázek. Někdo, kdo není příliš velkým zastáncem greeningu v pilíři 1, bylo, bylo vedeno nějaké posouzení situace toho, že Gearing zavedeme i do prvního pilíře, stejně tak jako do druhého pilíře. Eh, byla odvedena nějaká práce v tomto souvislosti. Já myslím, že Gearing by měl zapadat pouze do toho druhého pilíře. Dále bych se chtěla zeptat, zda byly provedeny nějaké výzkumy eh, celé oblasti mm, zjednodušení a snižování byrokracie. Povedete to návrh k větší byrokracii, nebo k menší a bude se dostatečně zaměřovat na eh, osoby přímo v terénu, kde bychom měli zvláště soustředit naši pozornost. Takže máte nějaké představy o tom, eh, jaké to bude mít administrativní náklady? Byla provedena nějaká studie na toto téma? Já bych chtěl podpořit paní Polsnovou, protože zmiňovala velice důležitou věc. Já znám eh, tam, kde žijí řadu lidí, kteří prostě nemohou provádět to, co chtějí provádět a to z toho důvodu, že nemají přístup k půjčkám, dokonce i k menším půjčkám od bank. My bychom se měli věnovat tomuto problému, dokud jej nevyřešíme, dokud nezajistíme situaci, kdy bude dostupné takovéto extra financování na některé projekty a možná, že finanční a ekonomická situace se zlepší dramaticky v nadcházejících dvou nebo třech letech, Možná se to všechno eh, znovu nastartuje, nevím, nikdo to neví, ale v této fázi a v blízké budoucnosti toto považuji za opravdu významný problém, problém, který brání vývoji. Takže v tom bych chtěl paní Posnovou podpořit. Děkuji. Děkuji, bardzo prosím pan poseł Agniu. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Mě velice zaujala tabulka, kde byly uvedeny ty malé eh, zemědělské podniky, které působí v oblasti eh, mléč, mléka, které mají menší počet eh, dobytka a bylo to porovnáno s klasickými zemědělskými podniky. Jasně z toho vyplynulo, z té tabulky, že není možné zajistit eh, u tohoto druhého typu eh, farem zisk. Takže je nutné, aby tento typ podniků eh, snížil počet dobytka, to zase povede mm, nebo vyžené nahoru ceny. Já si myslím, že taková bude dynamika. My v Británii máme intenzivní, mm, intenzivní činnost této oblasti, Vyprodukujeme také naši vlastní krmiva a krávy v podstatě zůstávají přímo na místě, jsou krmeny um, krmivem, které se pěstuje eh, na tom místě a ty krávy jsou pořád vevnitř, vevnitř eh, v kravíně. Tady působí eh, lobby, která se zaměřuje na dobré životní podmínky zvířat a tato, lo, tato lobby samozřejmě nemá ráda, když ty zvířata jsou pořád, eh, pořád vevnitř. Ale zase jiná lobby zemědělce nutí k tomu, aby ty krávy byly pořád v kravíně. Takže je to dilema. Aby bylo možné eh, situaci vylepšit, dovážíme sojové boby, které jsou geneticky modifikovány. My eh, v této souvislosti zmiňujeme také znal, znalostní transfer a inovace. EU by se měla zaměřit na tuto oblast, ale je to hrozný precedent v souvislosti s tou geneticky modifikovanou, modifikovanými potravinami. Nabízí jste zde řešení, Instituce v Evropské unii toto podporovaly, a výsledkem bylo zpomalení situace v EU. Po celém světě se investuje do takovýchto technologií a dokonce to došlo tak daleko, že nastala nulová tolerance eh, dovážených sojových bobů a bude to ještě dále. V Kanadě začnou pěstovat eh, geneticky modifikované potraviny, populace to podporuje a to mm, podkope celou produkci v Evropě, zvláště ve Spojeném království. Já jsem eh, v pátek navštívil institut zaměřený na uh, tuto oblast a oni mají v plánu zahájit experiment, budou pěstovat geneticky modifikované potraviny. Mají asi Tři eh, hektary a tyto tři hektary budou eh, obehnány vysokým plotem tak, aby se tam nedostaly mm, osoby, které protestují proti tomuto problému. A není tedy možné získat obojí. Buď zemědělství přejde do 21. století, anebo uh, budeme prostě stagnovat a budeme dovážet geneticky modifikované potraviny. Děkuji. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Jar. Następnie pan poseł Des vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. pane. pane předsedo, děkuji za úvodní poznámky k našemu workshopu. Čtyři otázky bych měl. První, možná jsem špatně pochopil, ale tenhle přehled to, tady to rozdělení na high-tech a low-cost podniky, vlastně to prezentujete jako protiklad a říkáte, že low cost podniky přinášejí výhody. Tak tady musím trošku argumentovat a doplnit kolegu Nikolesku. Myslím si, že potřebujeme i v zemědělství high-tech podniky, protože mm, eh, chceme natchnout mládež pro eh, zemědělské, tedy podnikatelské zemědělství, chceme je natchnout pro novou techniku. A nebo bych taky mohl říct, že nejlepší low cost podnik bude ten, který je schopen se sám zásobovat. Ten, kdo se sám zásobuje, tam jsou ty dvě ceny sice stejné, ale na druhé straně jsou to pak podniky, eh, které eh, možná to vede k takovému sebevykořišťování. Já nevím, jestli jsem to špatně pochopil, nebo jestli je možné to takto interpretovat. Druhá otázka. Vedli jsme intenzivní diskuze nejenom my ve zemědělském výboru, ale už předem s některými kolegy, eh, které mm, se týkají finančních prostředků v venkovském prostoru. Máme tady EDA, FS a ostatní programy. Neměli bychom všechny finanční prostředky, které jdou do venkovského prostoru, nedát dohromady. Prosím, ještě mi můžete dát předložit dva, tři argumenty, eh, které by posílily naši argumentaci v zemědělském výrobu, výboru, protože my patříme k těm, kteří říkají, že je velice důležité, aby venkovský prostor byl utvářen také z pohledu zemědělské politiky a aby jako takový byl podporován. Třetí otázka. To zase doplňuji kolegu Rezlinga. Jaký je váš názor na novou flexibilitu, která je obsahem nových zákonných ustanovení nebo nařízení, a sice, že ve venkovském prostoru je změkčováno propojení nejrůznějších os, tedy regiony nebo členské státy, že by měly sami rozhodovat o tom, jak budou chtít peníze investovat. A poslední otázka. Myslíte, že existuje optimální poměr mezi prvním a druhým pilířem, co se týče finančního vybavení? A pokud ano, jak by to vypadalo? Děkuji. Děkuji panu poslanci Jarovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane profesore, za eh, vaši prezentaci. Měl bych pár krátkých otázek. Vy jste říkal, že není velký problém, jestliže eh, ekologická opatření budou patřit do první eh, pilíře a jestli budou tedy doplněna i v druhém pilíři. Ale později jste zase říkal, že nemá vznikat více byrokracie, ale že jí má být méně. A Tady teď ale už v komisi máme závěr, a sice, že návrhy komise povedou k větší byrokracii a ne k snížené byrokracii, což znamená, že toto nemůžeme akceptovat. Toto nemůže takto nastat. A já pocházím z Bavorska. Tady hodně zemědělských opatření je financováno přes druhý pilíř, například střídání plodin. Ale pokud střídání plodin je předepsáno v prvním pilíři, jak mám potom e, to podporovat přes druhý pilíř v Bavorsku? Norsku tato podpora, eh, tady se vydává více peněz než 30% eh, greeningu. To, co dělá část eh, prvního pilíře, to znamená bavorští zemědělci by měli horší postavení, než tomu bylo dosud, protože opatření v druhém pilíři už nebudou moci být takto podporována. Takže já si opravdu myslím, že bychom sice v prvním pilíři po celé Evropě měli mít návrhy, které budou implementovatelné, ale potom bychom ekologická opatření v druhém pilíři měli posílit. Pane profesore, máte ve svých výzkumech taky uh, nějaké odpovědi na to, jak zvládnout, jak, jak odbourávat rozdíly v Evropě. My totiž pořád mm, diskutujeme o rozdílech v prvním pilíři pod 100 e, euro v Lotyšsku a dokonce pod 50 euro v Jižním Tyrolsku, ale pak máte oblasti, kde e, to jde pod 600 euro. Ale máme obrovské rozdíly v druhém pilíři. Dánsko například. Pod 40 eur e, peníze ve druhém pilíři. A se 40 eury eh, tady nemůžete financovat žádná eh, ekologická opatření. Nebo Slovinsko má více jak 250 eur v druhém pilíři. Jak tedy vypadá vaše odpověď na tyto rozdíly? Nebylo by lepší, kdybychom řekli, že každý členský stát eh, musí investovat tolik a tolik eur na ekologická opatření v druhém pilíři a sice ve vztahu k lokálním podniku, protože agrární ekologická opatření budou ve Finsku vypadat jinak než v Bulharsku a zase jinak než ve Španělsku. Tady není možné z Bruselu říct, že všichni zemědělci v Evropě musí dělat totež. Já si myslím, že právě druhý pilíř by byl obrovskou šancí pro to, abychom velmi cíleně tato ekologická opatření implementovali. A to též platí pro investice. Ve starých členských státech, jako Německo, kde už se investovalo hodně, tam do budoucna nemusím um, realizovat tolik investic jako třeba v Polsku nebo jiných čl- nových členských státech. To znamená, i tady musíme nalézat rozdílné odpovědi, tak abychom eh, tady um, zajistili více rovnosti v Evropě. Tady bych měl veliký zájem na tom, abyste nám ještě poskytl odpověď. Používáme teď i Eh, snažíme se o to, aby tady měli rychlý internet v těchto venkovských eh, regionech. Já myslím, že je velice důležité pro budoucnost zemědělství, aby měli rychlé internetové eh, napojení. V Bavorsku zjišťujeme, že v obcích, kde není rychlý internetové napojení, tak ehm, tam se třeba mm, neusídlují řemeslníci nebo středně velké podniky, jdou tam, kde mají rychlý internet. A tady na to musíme najít odpovědi. Musíme reagovat na tuto ekonomickou situaci. Technika je stále dále těžší, se stává těžší, větší. Ekonomické eh, cesty ani nestačí pro to, abychom tuto techniku transportovali. I tady se musíme postarat o to, abychom přes podpůrná opatření, přes druhý pilíř postavili takové eh, eh, měli takové cesty, abychom mohli reagovat pružně. Já jsem tedy proto, abychom v druhém pilíři umístili tyto body, a e, ne rizik, řízení rizik, protože tady dávám zapravdu kolegu Rezlingovi, že tady by finanční prostředky nepostačovaly. A opatření, která jsem právě vyjmenoval, ta by měla být do budoucna financována. Řízení rizik podle mého názoru jednoznačně patří do prvního pilíře. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. Stále máme ještě jednu otázku. Máme čas ještě na jednu otázku. Děkuji, pane předsedo. Já bych se zvláště chtěl vrátit k poznámce, kterou měl pan kolega Sikorský. To je totiž opravdu eh, politická otázka. Musí regionální politika eh, se soustředit pouze na města, nebo měli bychom my, eh, jako náš výbor, se zaměřit na tuto podstatnou potřebu Eh, soustředit se pouze na venkov, protože někdy se směšuje venkov a eh, rozvoj zemědělství s venkovem. Takže tyto dvě věci nesmíme směšovat. Když se podívám na katalog opatření, který se tady navrhuje, mám pocit, že tady zase děláme kvadraturu kruhu. Znamená to, že musíme přijímat rozhodnutí, která budou drastická. Takže když eh, to, co přivedeme pod venkov, znamená to, že nám zůstane méně na zemědělství. Když se podíváme na to, co máme mm, v kapitole zemědělství. Jednak je tam ta politika, která se týká téměř všech zemí, politika zaměřená na znevýhodněné oblasti. To je velice důležitá politika a v některých zemích to představuje velik, velikou část rozpočtu. Potom je tady otázka o zelenění, nebo spíše agroenvironmentální opatření jsou tato opatření správně vypočítána, formátovaná ve všech zemích v souvislosti s eh, environmentálním aspektem a na koho jsou zaměřena. Měla by být zaměřena na všechny zemědělce a také na ty zemědělce, kteří budou potřebovat ekonomické nástroje, které my navrhujeme začlenit do druhého pilíře. Já nechápu, proč například producent ovoce který nasadí trávu pod ty stromy, by neměl mít možnost e, pojistit se proti kropobytí. To nám tady komise navrhuje. Takže máme tady cíle a já bych si chtěl e, vyjádřit o tom posledním cíli. Nám se navrhuje, abychom do eh, druhého pilíře zapracovali také eh, finanční prostředky pro řízení rizik. To znamená, že skupiny producentů by mohly nějaké finanční prostředky dát stranou a na to by také bylo možné získat dotace ve výši 65 Já si myslím, že tady je ta naše debata nerealistická. Jak říkal Albert, všechny země nemají stejnou volbu. A my v rámci našeho výboru bychom toto měli uznat, protože jinak zemědělcům naznačujeme, že všechno je možné. Já se omlouvám, ale všechno možné není. Není, aby bylo všechno mm, součástí druhého pilíře. Děkuji. E, oh, dobrá, děkuji. Vážený pane předsedo, já jsem pozorně naslouchala a e, mohu říct, že definice, co znamená venkovský rozvoj. Tady máme různé představy, co to je. A myslím, že si nemáme vůbec, tady nemáme jasno. Můžeme si pod tím představit všechno možné. Proto se ptám, co se míní tím, když se mluví o multifunkčním obospodařování půdy. Multifunkcionální zemědělství pro mě neznamená eh, krok zpátky, to není možné. Od specializovaného zemědělství k eh, zemědělským úsedlostem s krávama, eh, krávami, slepicemi a podobně. Eh, prosím vás, abychom tuto iluzi opravdu opustili. To si musíme zakázat, to nemůže být, protože mnoho desetiletí to trvalo, než jsme eh, od, než, než se naše z, mm, ženy odvykly péct na usedlostech chleba. Toto není něco, co směřuje do budoucnosti. E, myslím si, že bychom tady měli Eh, sledovat dodatečné eh, zdroje výnosů. Tady máme různé možnosti výnosů. Mm, tady jsou ty hranice velmi propustné. Otázka jenom je, jak to vymezit, mm, tuto druhou, tento druhý pilíř zemědělství. To totiž může být třeba oblast služeb, ale také to může mm, stejně tak být oblast cestovního ruchu nebo nové komunikační cesty, rychlý internet tady byl jmenován, služby, jak jsem řekla, to se ani nedá omezit a proto si myslím, myslím, že bychom eh, v jedné věci měli si být jisti a měli bychom to takto komunikovat, bez ohledu na to, jak tento druhý pilíř bude vypadat. Konec konců to pak slouží podpoře venkovského Mm, prostoru a slouží to také podpoře venkovských zemědělských struktur a v tomto smyslu musíme do budoucna pracovat, aby ty zemědělské regiony, v kterých existuje řada dobře fungujících zemědělských podniků, aby to byly ty silné regiony. V současné době to bohužel ještě je jinak na mnoha místech. Tam, kde máme čistě zemědělské usedlosti, to bývají často chudé oblasti. Ale ještě bych ráda položila jednu otázku. A sice tady postrádám faktor žena jak jsou ženy začlenovány. Ehm, máme mnoho aktivních zemědělkyň, ehm, které mm, bychom neměli zapomenout a do budoucna by mělo být možné, aby tyto organizace eh, přicházeli s, s samostatnými programy a podněty. Toto je velice důležitý faktor pro mě. Myslím si, že když pomýšlíme na venkovský prostor, na toto bychom zapomínat neměli. Děkuji. Bene, Britta, a te le conclusioni ich möchte mich auf äh, eine meiner... Děkuji. Chtěla bych se soustředit na jednu zásadní otázku. Vždycky, když mluvíme o venkovských regionech, mm, eh, tak mě to napadá. A sice, jak nalézt cestu, účinnou cestu, mm, jak lépe zacházet s eh, evropskými finančními prostředky. Nebylo by třeba možné mluvit o nějakých revolvujících fondech, třeba eh, mluvit o úvěrech, tak abychom mohli tímto způsobem shromažďovat peníze, protože nemusíme všechny peníze, které máme k dispozici, vždycky vydávat třeba bychom je mohli uspořit proto, abychom je mohli později efektivněji vydat. Jak to třeba vypadá s vaším názorem, pane profesore? že bychom peníze třeba ve formě úvěrů dávali s tím, že budeme vypočítávat kvóty výpadku a podobně že bychom třeba šli do experimentů s novými věcmi, to ano, ale obecně bychom řekli, že se na to budeme dívat jako na banku, jako na půjčku, protože vidím tady, že, bude, eh, že přijde veliký tlak v příštích letech nejenom na zemědělský rozpočet, ale na všechny rozpočtové oblasti Evropské unie, protože víme, v jaké krizi se teď nacházíme a jak eh, těsná tady je peněženka, jak málo peněz bude eh, v našich kapsách a proto bychom neměli na tuto myšlenku zapomínat. Tedy peníze, které používáme, bychom měli používat F, účinněji a mm, měli bychom z eura dostat, tak říkajíc, víc, než jsme to dělali dosud. Děkuji, Brito. A nyní opět předáme slovo profesoru Plegovi. Vyslechli jsme si celou řadu příspěvku ze strany poslanců, jak se zdá, vaše preven, eh, prezentace opravdu byla přínosná, vedla k celé řadě otázek. Bylo by dobré, kdybychom tedy mohli lépe pochopit ta opatření na e, řízení rizik, jak tedy ta kolektivní opatření, tak i ta soukromá opatření. Myslím si, že to by nám rozhodně mohlo pomoci e, pochopit lépe ten druhý pilíř a stejně tak i propojení na první. Thank you all. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem za otázky, poznámky a komentáře. Já to nebudu procházet v pořadí, v jakém ty otázky přicházely, ale spíš je se skupin do skupin. Nejprve bych se tedy vyjádřil k tomu, co vlastně je rozvoj venkova. Řekl bych, že je to jednoduché. Rozvoj venkova usiluje o posílení venkovské ekonomiky a snaží se také zajistit eh, soudržnost na územní úrovni. Za druhé, Snaží se podporovat eh, vytvoření nového zemědělství, zajistit, potrávky, zajistit dodávky potravin po celé EU. Samozřejmě zvyšuje také kvalitu venkovských oblastí. Toto všechno souvisí s tím, jak zemědělství a venkovské oblasti jsou mezi sebou propojeny. Jde tam o tu interakci, synergii určitého vývoje eh, venkova a kvalitu těchto oblastí. Když eh, tam někde není, když tam někde není zemědělství, tak o tom nemusíme vůbec mluvit, o rozvoji venkova. Ale když eh, probíhá zemědělství a venkovské oblasti tam byly zničeny, jako například určitá oblast Nizozemska, kdy jsou zemědělci ve sice industrializování, tak tam to dává smysl. Jde tam vlastně tedy o ty vazby a vzájemné posilování zemědělství a venkova. Proč potřebujeme politiku ehm, rozvoje venkova. Jde o to, že tato vzájemná podpora nestačí. Na dnešních trzích, které jsou mezinárodní, kde je velká volatilita, tam by se zemědělství velice snadno mohlo soustředit na severozápadě Evropy, kde by se také zničily příslušné oblasti a poté by vznikly velké marginalizované oblasti, kde už žádní zemědělci působit, působit eh, nebudou, a to zvláště na východě a na jihu Evropy. To ale nikdo nechce a z toho důvodu potřebujeme politiku zaměřenou na rozvoj venkova. A to i za předpokladu, že se to nedefinuje úplně snadno. To je tedy první věc. Toto samozřejmě vede k multifunkčnímu využívání půdy, a je to také odpověď na otázku, proč potřebujeme rozvoj venkova. Tak, abychom vytvořili atraktivnější, lépe vyvážené oblasti v Evropě, které nebudou ponechány pouze eh, vývoji na trzích. Potom podrobnější otázka fosilní paliva. Ano, naprosto s vámi souhlasím. V jednom z usnesení vašeho parlamentu jsem se dočetla, to mi udělalo radost, že parlament velice podporuje energetickou nezávislost zemědělských podniků. To je věc, kterou bychom měli podpořit a mělo by to být explicitně řečeno na úrovni návrhu. To potom vede k větší podpoře, tak, abychom e, zemědělce stimulovali ubírat se tímto směrem. Také tady hodně zaznělo e, hodně otázek na téma řízení rizik. Já sdílím stanovisko, které tady bylo jasně vyjádřeno, a sice to, že nedává smysl privatizovat zisk a socializovat riziko. Tak to bychom neměli postupovat v rámci zemědělství, protože by to vedlo k vývoji, který si nepřejeme a který bychom později eh, drazy zaplatili. Já ve svém dokumentu uvádím řadu praktických odkazů v této souvislosti. Řízení rizik samozřejmě nemůže být obsaženo v pilíři 2. Pokud by se tak stalo, pokud budeme takto postupovat, musí to být součástí pilíře 1. A nebudeme na to vyhrazovat další finanční prostředky, pouze jde o to, že řekneme, že paušál, který nyní dostáváte na hektar, musí být použit, nebo měl by být použit také na platbu pojištění prostřednictvím um, pojištěnických režimů, anebo vy sami toto, vezme, toto riziko vezmete na sebe v případě, že na trzích nastane nepříznivá situace. Není nutné toto zavádět do pilíře 2. Dále o zelenění. To je také otázka, která tady často zaznívá v, v parlamentu a vlastně po celé Evropě. Za prvé, já nechci, abychom vytvořili takový oddělený uh, element, který bude naprosto oddělen od ozelenění v rámci pilíře 1. Jak to vysvětluji ve svém dokumentu? Uvádím tam řadu podrobností. Toto se dá velice inteligentně použít. K tomu, aby eh, zemědělské podniky výrazně snížily například náklady pesticidů, herbicidů a tak dále. Tím se zemědělství stane odolnější a také bude méně záviset na nástrojích řízení rizik. Takže bylo by velice rozumné takto postupovat nastolit to tam jako povinnost a ještě dále, když budeme řešit konkrétní problémy v pilíři 2, já se také domnívám, že je to velice zajímavá kombinace. A to by se mohlo aktualizovat. Mohlo by to být také přitažlivější pro zemědělce, tak aby to zemědělci lépe chápali. Když mluvíme například o pastvě, je možné změnit eh, poměr dusíku uhlíku eh, v hnojivu. Je možné, že budeme mít například stejný efekt na 10 hektarů, tak jak je tomu eh, u jednoho hektaru u lesů, pokud je o snižování dopadu klimatických změn. Takže tady mluvíme opravdu o nesmírně významných dopadech. Také to souvisí s otázkou kontroly samozřejmě. Já se o tom stručně zmíním. Můžeme se zaměřit na různé podrobnosti, ale pravděpodobně bychom měli eh, od základu přepracovat celý systém eh, celý systém splnění slibů. Všichni totiž ví, že tato obe, tyto obecné režimy fungují obtížně. Proč bychom to nezměnili tak, že bychom zemědělci řekli, vy předložíte váš vlastní návrh a jak tím chcete zachovat eh, biologickou rozmanitost, jak přispějete ke snižování dopadu klimatických změn, jak chcete tuto oblast učinit eh, atraktivnější. A potom v závislosti na těchto odpovědech, odpovědích vám my zaplatíme. A když nic nesplníte, tak eh, přestaneme platit. A bude na skupinách zemědělců samotných, aby se sami rozhodli, budou, oni, oni se budou zakládat na znalosti dané oblasti jsem si jist, že by to výraznou měrou snížilo byrokracii. A pokud je o otázku mladých zemědělců, tam naprosto souhlasím. Zde zvláště o to, aby Evropa byla legitimní, této, eh, v tomto období je opravdu důležité, aby mladí lidé, kteří čelí nezaměstnanosti, ať už ve městech nebo na venkově, dostali pomoc. Je důležité, aby dostali přístup k půdě a měli možnost eh, začít podnikat v zemědělství. Klíčová otázka nebo klíčová věc ale je, nevytvářejme novou evropskou politiku. Měli bychom co nejvíce jednat na základě již existujících mechanismů, eh, které působí na národní úrovni. Například v Itálii existuje režim, který je zaměřen právě na mladé lidi. Ve Francii zase Existuje eh, zkušenost Terre de Lyon, která také mladým lidem umožňuje začít podnikat v zemědělství v Nizozemsku. Eh, existuje také režim, který funguje stejným způsobem na řadě míst. Takže já myslím, že bychom se měli snažit posilit to mechanizmy, spolupracovat v jejich rámci a to také by nám umožnilo snížit byrokracii a učinit politiku rozvoje venkova efektivnější. Potom eh, ty osy. Ano, je možné, nebo je tady riziko, že se to celé rozvolní. A zvláště pokud je o agroenvironmentální opatření a opatření zaměřené na rozvoj venkova, hrozí, že toto zmizí nebo se sníží na minimální úroveň. A většina se bude soustředit na inovaci. Samozřejmě, když si podrobně prostudujete tento nástroj, je tam tento dokument, je tam tedy ten argument, že tato opatření na další sedmileté období by měly být rovné nebo rovnocené alespoň tomu, co proběhlo v předchozím období. Dále pokud je o lídr, píše se tam, že předchozí úroveň úsilí musí pokračovat i nadále. Pokud to vezmeme vážně, myslím si, že to jsou dobré důvody, a opravdu to také umožňuje větší flexibilitu. Co tady máme dále? Otázka nízkonákladového a vysoce technicky vybaveného podniku, technologicky vybaveného zemědělského podniku. Je zbytečné, abychom my nebo vy rozhodovali, co je nejlepší. To závisí na situaci na trhu. Trhy se podstatně změnily Nastala tam nová situace, ve které ti nejúspěšnější ze třídy už jsou, nebo ti nejúspěšnější jsou jiní, eh, než byli nejúspěšnější v minulosti. Situace se mění a sami zemědělci by měli přijímat rozhodnutí. Nízkonákladové zemědělské podniky, kromě toho, že jsou ekonomicky eh, na tom lépe a jsou také udržitelnější, tento typ podniků je také rozmanitější. Spadá tam celá řada různých činností, a to zvláště, když jsou ty podniky multifunkční. Tím se stávají zvláště atraktivní pro mladé lidi. To dokazují empirické studie. Není to, že bych to říkal já, ale zaznamenali jsme to v praxi. Lidem se líbí to, že zemědělské podniky takto fungují, a to z různých důvodů. A nakonec, když se podíváme na budoucnost, neexistují velké rozdíly v platbách na jednotlivé země, i když to převedeme na úroveň hektaru. A z toho důvodu je nezbytné do budoucna stanovit objektivní důvody, které povedou k distribuci finančních prostředků na rozvoj venkova. Nebude to zdaleka jednoduché, a vždycky to bude muset být, muset být kombinováno s stanovováním cílu na národní úrovni. Možná, že některé obtíže zůstanou i nadále, ale myslím si, že celý ten proces bude dynamičtější. Nebude to pouze takový jednostranný proces z hora dolů, ale my pravděpodobně budeme muset eh, v rámci rozvoje venkova vyjednávat. Budeme, bude to muset být vyjednávací proces, kdy osoby, které působí přímo v terénu, budou předkládat návrhu, my tak, návrhy, my takto můžeme postupovat a řeknou nám, do jaké míry, nebo řeknou nám, jaké mají uh, plány a my se zaměříme na to, do jaké míry jim můžeme pomoci. To ale znamená vyjednávání na různých úrovních. To je podle mého názoru směr, jakým bychom se měli ubírat a jako parlamentu vám přeji hodně úspěchů v spolurozhodování na této záležitosti. A ještě je tam poslední poznámka, pane předsedo. Já v žádném případě nechci nějak příliš naléhat, ale jde o to, že musím stihnout svůj let. Prostě za pět minut musím odejít. Velice se omlouvám. Eh, Děkuji. Opravdu vám děkujeme, Jane. Myslím si, že to byla velice zajímavá debata. Takže tímto děkujeme panu profesorovi Van der Plugovi za výtečný seminář a tímto můžeme nyní přejít eh, k bodu číslo 5 našeho pořadu jednání a tím je strategie Evropské unie pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat. Spravodajkou je paní Polsen a nyní má proběhnout výměna názorů o této strategii EU pro ochranu eh, a dobrých životních podmínkách zvířat. Jak jistě víte, podle článku 13 smlouvy o fungování EU je nutné se zabývat i otázkami ehm, dobrých životních podmínek zvířat a, a posílit politické oblasti EU. V tomto kontextu komise přijala 19. ledna druhou strategii na ochranu dobrých životních podmínek zvířat, která navrhuje takové hlavní akční linie pro nadcházejících pět let. Toto téma za náš výbor zpracovává paní místopředsedkyně Polsen. Tímto bych ji rád eh, hned předal slovo, jenom poukáži, eh, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je do 30. března. Ok. det är så att kommissionens förslag är baserat på det initiativbetänkande som Pane předsedo, zpráva z vlastní iniciativy um, je zpráva, kterou jsme tady dali dohromady v parlamentu na jaře roku 2010. Pro nás je to, jsou to otevřené dveře, dá se říct. Uh, k tomu, abychom mohli měnit, zjednodušovat a ozřejmovat věci. Takže eh, legislativa spolu s ochranou eh, a dobrými podmínkami zvířat. Práce na tomto dokumentu zatím byla formulována pouze vágně, velice nepřesně. A řada specifických eh, požadavků, které jsme už přednesli před dvěma lety, tady byla trochu rozředěna nová legislativa k, pro ochranu zvířat má podle smlouvy obsahovat určité prvky a třeba článek 13 je něco, na čem nemůžeme moc měnit. Zákony musí pokrývat všechna zvířata, kromě divokých zvířat. Takže všechna zvířata, která hospodaře nebo které se stará člověk. Nesmíme taky nikdy zapomenout na to, že e, s nimi sdílíme náš život a že se 70% e, také sdílíme vlastně přenosné, přenositelné choroby. 95% všech zvířat v dnešním EU je chováno zemědělci, zemědělci nesou zodpovědnost za tato zvířata a oni by měli eh, mluvit o těchto zvířatech a s nimi. A já se teď omezím pouze na zemědělství, na užitná zvířata, ve která, mm, s kterým máme co dočinění v zemědělství. Když se tak podívám na dnešní situaci, Zítra ostatně mm, půjde tento text mm, k překladu, ale takže mohu říct, že je to 23 různých odkazů mm, e, k nejrůznějším pravidlům, směrnicím a nařízením, která se vztahují na zemědělce a um, užitková zvířata. 27 členských států s nejrůznějšími pravidly, s nejrůznějšími kontrolními systémy a různými úrovněmi takže problém implementace a vůbec správného pochopení toho, o co se tady jedná, to všechno není moc jednoduché. Chci uvést jen pár příkladů problémů, s kterými se dnes potýkají zemědělci. Máme tady uh, E, zvířata v klecích, klecová zvířata, o kterých stále diskutujeme, například e, kuřata. A e, tady vlastně trestáte ty, kteří se pravidel drží a to nesmí být. Není možné, abychom takováto pravidla dále udržovali, kdy mm, je tak jednoduché aby mnoho podniků v členských státech tato pravidla obcházely. Zatímco v jiných zemích je nezbytné tato pravidla dodržovat. Pak tady máme směrnici o prasatech, která eh, má platit od 1. ledna 2013 a dnes eh, už velmi dobře víme, že není mnoho zemí, kteří budou, které budou dodržovat eh, pravidla v tomto směru. A mám tady problém. A velmi bych chtěla poprosit o to, aby o tom všichni popřemýšleli. Ehm, a to se právě týká dodržování pravidel. Eh, v severských zemích ehm, v tomto týdnu proběhla kampaň, v které šlo o toto. Nekupujte evropské hovězí maso nebo jehněčí maso, protože to jsou zvířata, která bývají zabíjena, aniž by byla předtím omámena. Je to tak. V určitých členských státech se porážejí zvířata katastrofálním způsobem. A jsou tady určité malé výjimky, které existují eh, v směrnicích pro eh, porážení a ty jsou zneužívány v některých ehm, ehm, třeba islámských společenstvích. A tady určitě nepovedeme velkou diskuzi o eh, náboženské svobodě, ale musíme zabránit zneužívání, ke kterému tady částečně dochází. Musíme to brát velmi vážně. Stojíme před chaotickou situací. Mnoho pravidel není dodržováno. A pak je to velká otázka, o co vlastně jde. Co to znamená ochrana a co to znamená eh, blaho zvířat. Všechny tyto otázky eh, nesmírně celé toto téma stěžují. Navázala jsem kontakt se všemi zúčastněnými organizacemi. Organizacemi zemědělců, ochránců zvířat, veterinářů, věd, vědeckých institucí ehm, a jiných. A ehm, nechala jsem si dát stanoviska všech těchto organizací. A mm, toto jsem vzala za výchozí bod pro rozpracování textu, který e, začne být zítra překládán. Kladu si, tedy představuji si to tak, že se budeme snažit o zjednodušení budeme chtít mít jednoduchou, jednoznačnou, zřejmou legislativu, protože jinak to není možné. Máme tady mnoho pravidel a zákonů, které sice znějí nádherně, ale které nefungují v každodenním životě zemědělců. a přeji si, abychom vytvořili společný rámcový zákon jako například společný zákon pro potraviny, to, co jsme měli před 12 lety, já jsem na tom také pracovala a ještě si velice dobře pamatuji na to, jak většina eh, z kolegů byla tenkrát přesvědčena o tom, že to prostě fungovat nebude, protože rozdíly v tehdejších 15 členských státech byly tak velké. A lidé byli toho názoru, že to celé bude příliš komplikované a že nebude možné to pokrýt jedním jediným rámcovým zákonem. Ale je to, byl, to obrovský úspěch. A v takovémto zákoně není možné zakotvit všechny eh, jednotlivé body, ale je to zákon, který, o který se mohou opřít všechny další ehm, jednotlivé zákony. Na tomto je možné budovat a považuji za důležité, abychom měli takovéto společné základní zákony. Tedy přeji si například, abychom jsem zapracovali i příslušnou definici. Definici, která bude lehce aplikovatelná, srozumitelná a která bude mít tu výhodu, že bude působit globálně. A tímto způsobem bychom by bylo jasné, že pokud se požadavky nebo pokud se pravidla dodrží, pak je možné v bilaterální nebo multilaterální dohodě jasně ukázat, že tento standard platí u nás a všichni ti, kteří exportují do naší země, musí tyto standardy dodržovat. To je pak jasná výpověď. A pro nás je nesmírně důležité, aby existovala eh, férová soutěž, volná soutěž. Nesmí tady existovat tak velké rozdíly jako dnes ani na jednotném trhu, ani v našem vztahu k třetím státům. Je to prostě jeden z velkých problémů, na který, který nesmíme zapomínat v zemědělské oblasti. Férová soutěž. O to stále znovu jde. A má vlastní životní zkušenost mi říká, nejsem už úplně nejmladší a už jsem zažila hodně zemědělců a mnoho zemědělských podniků v mnoha členských státech. Působila jsem i jako novinářka. Mé stěžiště bylo zemědělství. Působila jsem takto dlouhá léta, takže tato moje životní zkušenost mi ukazuje, že sotva existuje nějaký zemědělec, kterému by eh, jeho zvířata neležela na srdci že takový člověk s nimi žije, žije blízko nich eh, a žije z nich. A zdravá, spokojená zvířata, s těmito můžete zacházet daleko jednodušeji a mm, přinesou vám daleko větší užitek než zvířata nemocná a poškozená. Myslím si, že to je mm, dost dobře pochopitelné. Tak a teď jsem zvědavá na to, co vy považujete za nejdůležitější v oblasti ochrany zvířat? Před deseti lety jsme začali s těmito tématy a teď musíme učinit krok dál. A ještě bych jednou ráda zhrnula. Mělo by být jasné, mělo by to být jasné, jednoduše proveditelné, srozumitelné. To jsou mé zásady. Děkuji. Molto bene, grazie, viceprezident. Děkuji za tento úvod a můžeme zahájit rozpravu. Mám tu již celou řadu žádostí o slovo, takže prosím, dodržte řečnickou dobu, protože za půl hodiny se tu setkáme se zástupci baltských parlamentů. Děkuji, pane předsedo. E, jménem mé kolegyně Sarbu bych chtěla poukázat na některé prvky, které jsou podle jeho názoru důležité a které by měly být eh, brány na paměť. Myslí si, že je nezbytné vylepšit úroveň dobrých životních podmínek zvířat, nicméně je nezbytné také dostatečně za to zemědělce odmě- odměňovat. Členské státy by měly mít možnost druhého pilíře nové SZP udělovat fondy pro navýšení právě těch zlepšení těch dobrých životních podmínek. Pak, co se týče těch potulných psů, Tady je důležité, aby strategie 2012 až 2015 obsahovala právě aby ta strategie také obsahovala právě tento prvek, protože je třeba, aby celá naše strategie vedla i k navýšení odpovědnosti chování ze strany majitelů psů, abychom, se za, abychom zabraňovali množství těch psů, které nemají žádné majitele. Ano, proto potřebujeme jednotnou legislativu, jak říká paní zpravodajka. Mělo by to být obsaženo v takovéto zprávě a je třeba brát v potaz také konkrétní podmínky konkrétního členského státu a stanovit také určité přechodné období, aby se Eh, tedy umožnilo lépe dosáhnout té úrovně harmonizace. Děkuji. Presidente, con el permiso de la señora Jegel, que es la, la... Děkuji. Ehm, já bych ráda eh, se chopila slovo, slova, abych se vyjádřila v tom smyslu. Pokud to budeme mít tedy legislativní rámec pro od roku 2014. To považuji za dobré, ale je třeba tedy vše nezbytně dostatečně harmonizovat. je zřejmé, že tu mohou být určité následky, pokud někteří budou vše aplikovat a někteří nebudou aplikovat vše tak, jak legislativa navrhnuje. To by i znevýhodnilo některé zemědělce jedny před ostatními. jsou určitý chovatelé dobytka, kteří e, uplatní veškerou legislativu a někteří ne. Dobrá, komise se tedy snaží vytvořit takový právnický zjednodušený postup. To je dobré, aby se vše zjednodušovalo, ale ještě lépe, pokud budou jasně stanovená vědecká kritéria, která budou nabízet jasné ukazatele, právě o těch oblastech, o kterých e, potřebujeme vědět. A právě odborníci z veterinářské oblasti by nám měli dát takové ty první línie, toho, eh, k jakým směrem bychom měli pokračovat. Tedy měli bychom je nezbytně do tohoto procesu zapojit a pak samozřejmě nezbytné chovatele. A samozřejmě zase je třeba vše odlišovat podle jednotlivých odvětví. I samotní veterináři, katedratici poukazují, že některé živočišné druhy samozřejmě nejsou uh, stejné, liší se jeden druh od druhého, takže prosím, vyslechněme si také jejich názor. Pak považuji za zajímavý um, ten návrh, aby Evropská unie i v této oblasti byla ještě transparentnější. A tady je důležitá oblast informování spotřebitele, protože ať tam nalepe nalepíme eh, mnohem víc různých etiket, tak v podstatě ta oblast eh, ochrany životní, eh, ochrany blahobytu zvířat se nerozvine, pokud opravdu nebudeme plnit jasná pravidla. A chtěla bych říci, že za prvé je důležité tedy, aby se aplikovalo již to, které je již stávající v této době platné, protože ne všechny členské státy to opravdu uplatňují a opravdu potom eh, veškerá snaha vejde v ní več, když jsou tu některé oblasti EU, kde se ještě neuplatnila legislativa. Takže měli bychom být již nyní striktní, ještě předtím, než zavedeme nová pravidla. Za druhé, ta strategie, a tady se to netýká jenom samotného označování, ale také ty informace předané spotřebiteli, uvědomění, navýšení povědomí mezi spotřebiteli, to znamená nejen nalepit tu etiketu, ale také vysvětlit lidem, co ta etiketa znamená. Za třetí, také určitý hospodářský závazek ze strany komise je důležitý. A vysvětlím to. Samozřejmě nejenom ty klece pro drůbež eh, stojí určité investice pro zemědělce. Je třeba toto podporovat. A pak jsou tu určitá nová pravidla zase, která povedou k navýšení dalších výdajů a tu hovoříme o ně o opravdu mnoha milionech ročně, to znamená od producentů tu vyžadujeme hodně, ale ze strany Evropské komise tady nejsou zase, nebo na, na Evropskou komisi nejsou žádné požadavky, takže tady je určitý nepoměr. Zemědělci se musí obrovsky vynasnažit, ale eh, komise by také měla učinit eh, nějaký krok vpřed. Nesmí tu být takový velký nepoměr mezi jednou stranou a druhou stranou. Nějakých 6 milionů na jedné straně, tedy výdaje ze strany komise a 70 milionů ze strany zemědělců. Pak, eh, co se týče této oblasti blahobytu zvířat, tady bychom se měli také ještě zakládat eh, již na mezinárodních pravidlech a mezinárodních dohodách, podívat se, jaké již máme bilaterální dohody, podívat se, jak například VTO eh, v této oblasti postupuje protože by bylo nespravedlivé, kdybychom vyžadovali od našich producentů v, této době hospodářské krize čím dál více, a pak třeba eh, si uvědomili, že tu máme dohody s nějakými třetími zeměmi a od těch si vůbec netroufáme něco takového vyžadovat. Je to důležité pro naše spotřebitele, ale také zejména pro naše producenty. Děkuji paní Hrans Garcia a nyní pan Evans. Thank you, Chair. Um, Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto novou strategii komise. Uh, a stejně to, že eh, Evropská unie vydává ročně několik milionů eur na navýšení zlepšení této oblasti, je třeba být opravdu konzistentní. Například eh, nyní máme tedy novou legislativu i v oblasti mléka nebo hovězího masa. Komise, stejně tak my stále ještě uznáváme, že stávající legislativa není dostatečně prosazována a toto, na to je třeba dohlížet. Takže tato zpráva by měla komisi jasně naznačit, že si opravdu přejeme, jak by to tady eh, mělo fungovat a jak by to mělo v budoucnu vypadat. Myslím si, že paní zpravodajka eh, o tomto tématu hovoří velice konstruktivně, že se dotýká i jiných oblastí, že již existují určité dohody pro nás, eh, co se týče priorit, eh, platí následující. Je třeba tedy lépe prosazovat také stávající legislativu, protože i ze strany komise vidíme, že tu nejsou plněny všechny stanovené lhůty, že někdy, když dojde k pro- problémům, tak je někdy třeba až příliš pozdě. Měli jsme tu také eh, projev pana komisaře Dalího eh, hovořil o těch každoročních zprávách ze strany členských států, kde by státy poukázaly na pokroky, ale také na to, kde ještě zaostávají. Eh, měl by se ještě více zdůraznit eh, ta oblast financování, jak poukázali i jiní řečníci, například druhý pilíř SZP, ale také oblast proškolování zaměstnanců, to je také důležité, a je možné to provádět i prostřednictvím stávajících institucí. Je třeba také nastolit vysoké kvality na dovozy do Evropské unie. Tady v této oblasti a já slýchám hodně z mého volebního okrsku od zaměstnanců, že oni velice rádi budou implementovat všechny tyto navýšené standardy pro, eh, tedy pro svá zvířata v jejich oblastech, ale platí to například i právě v eh, otázce dovozu jiných výrobků do EU. Tady se to tedy týká i tady správných dohod a příslušného označování. A myslím si, že je dobré tedy, aby to byla spolupráce, dobrá spolupráce. Myslím si, že tady tímto můžeme komisi vyslat ten důležitý signál. Děkuji paní Evans, nyní paní Jagel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji srdečně paní Paulsen za tuto první rozpravu. A myslím si, že zprávu, která teď bude překládána, dostaneme eh, včas. Já jsem si osobně jistá, že když se tak podíváme na prvních deset let, tak jsme určitě učinili kroky vpřed a tím bych chtěla ehm, poprosit všechny kolegy a kolegyně, aby na to nezapomněli. Já a my všichni mm, ehm, vidíme, ať se podíváme na nařízení o chovu eh, drůbeže nebo něco jiného. Vidíme tady veliké deficity, které se zakládají na tom, že komise nedostatečně a nevčas měla možnost eh, spolupracovat s členskými státy a zasahovat včas, když vidíme, že některé věci nebyly dostatečně dodržovány. Pokud chceme dobrou ochranu zvířat, tak musíme předložit zprávu, eh, která eh, podpoří komisi v důležitých bodech. A pak musíme tady také definovat, co jsou důležité body. Můžeme postupovat krok za krokem. Předpokládám, že pravidla eh, zemědělec hm, se dobře postará o svá zvířata, protože hm, hm, se svými zvířaty může vydělat peníze a eh, se zdravými zvířaty se mu to podaří lépe, než se zvířaty, kterým se nedaří dobře. Přesto ale musíme stále znovu přemýšlet o tom, jaké jsou nové poznatky, nový vývoj chování, eh, chov zvířat se mění. Eh, mm, spousta věcí eh, se mění a na to musíme brát ohled. To by nám zemědělci řekli také. Mm, nechceme jednou za půl roku nebo jednou za mm, tři roky mít nová závazná pravidla. Já jsem třeba postavil stáj podle určitých pravidel, jak to tenkrát bylo, dokonce jsem to udělal s dotacemi, dodržel jsem pravidla a najednou to má být zase jinak. I na to musíme najít odpověď pro celkové zemědělství a neměli bychom zavádět další byrokracii a zatěžovat celou věc. Přesto musíme říct, že ochrana zvířat pro nás, pro Evropský parlament, je důležitá věc. Podle mě nejdůležitější body, na které musíme dbát, jsou eh, je prosazování stávajících právních akt. Eh, co se dá udělat proto, abychom eh, rizika včas rozpoznali a abychom proti ním mohli něco učinit? Záleží na tom, jaký právní rámec tady existuje pro ochranu zvířat, nebo bude existovat. Na konci to budou konkrétní právní akta, která budou integrována. Mm, otázka, jak s tím budeme zacházet. Je otázka, co se stane s těmi právními akty, od kterých očekáváme, že je že komise měla dávno už implementovat, a sice právní akta týkající se konkrétních věcí jak budeme přistupovat k těmto mm, eh, věcem v rámci zákona a jak je tam začlením. A potom eh, vědecké ukazatele. Myslím si, že to je to nejdůležitější. Podle mě má smysl říct, že věda je základnou, mm, nepomůže nám, když budeme říkat, že základnou je ideologie. Eh, musíme mít jasné linie a pak budeme moci do toho začlenit i ty, kterých se to týká. A to je to nejobtížnější najít kritéria, která budou platit ve všech 27 členských státech, která budou akceptována a aplikovatelná. A možná mm, budeme muset i popřemýšlet o dalším bodu. Co bychom měli udělat proto, aby 27 členských států mm, se dostalo na jeden, eh, stavu, než eh, začneme přemýšlet o zavánění nových standardů. V této zprávě bychom měli najít propojení k transportu zvířat, protože si myslím, že zvířat, transport zvířat má také co dělat s dobrými pod, životními podmínkami zvířat. A před deseti lety, paní Paulzen, já si na to ještě pamatuji, eh, jsme se zabývali jedním obrovským tématem a to byla kompetence těch lidí, kteří se zvířaty zacházejí. Kdo to je? Je to jenom zemědělec nebo jsou to i um, ti řidiči transportů zvířat? Kdo všecko k tomu patří? Myslím, že toto bude taky tématem. Co s tímto dělat? A třetí, poslední věc podle mě nejdůležitější. V Evropské unii eh, si můžeme dělat zákony, jak chceme. Jestliže bilaterální obchodní dohody, které všichni uzavíráme, nebudeme eh, mm, přeskoumávat dostatečně, pak eh, jsme nedosáhli ničeho v oblasti ochrany zvířat a jako zemědělství v Evropské unii pak prohrajeme, protože spotřebitel ten potřebuje pak přeci jen to, o čem si myslí, že je dobré. A ze zemí, kde organizace pro ochranu zvířat nejsou tak aktivní jako třeba u nás a kde třeba tam chybí informace. Což znamená, že s naším obchodním výborem musíme eh, stále komunikovat se všemi, kdo uzavírají obchodní dohody, musíme stále komunikovat to je něco, co je, mi velmi leží na srdci a teprve pak budeme moci v Evropské unii postupovat společně ku předu eh, a dosáhneme lepší ochrany zvíři, zvířat. Paní Paulsen, přeji vám hodně úspěchů, bude tady hodně pozměňovacích návrhů, ale jsem si jista a přeji si, abychom se společně dopracovali k dobrým kompromisům. Děkuji. Grazie, Elizabeth. Děkuji, Elizabeth. A nyní pan poslanec Agňo a poté pan poslanec Latenfelder. Děkuji, pane předsedo. Paní Polsen, prosím, Neberte si tyto mé připomínky osobně, ale já si opravdu nemyslím, že řešení tohoto problému je zase navýšení evropské legislativy. že máme dost legislativy, problém je její prosazování a tento problém je napojen na skutečnost, že je tu 27 členských států a oni mají tedy odlišné způsoby, odlišnou kulturu. To je ten problém. Není to dostatečně prosazováno. Takže například máme pravidla pro přepravu zvířat, nejsou prosazována, nebo další, další druhy legislativy, které ještě pokulhávají v transpozici v posledních letech. A já bych opravdu eh, chtěl eh, vidět, aby opravdu všechno, například ohledně těch eh, přepravek pro zvířata bylo řádně uplatňováno. Pak samozřejmě i v různých členských státech se jinak zabíjejí zvířata na jatkách. My si nepřejeme nebo nejsme schopni porušovat určitá pravidla politické korektnosti a někdy nepostupujeme dostatečně dobře. Pak je tu samozřejmě otázka také i financování. Ty postupy vůči některým zemědělcům nejsou opravdu férové a zemědělci na tom ztrácejí. A i kdyby to tedy bylo vše dobře prosazováno na úrovni EU, ta legislativa, tak pak je tu zas problém s VTO a jednoduše nemůžete tady dát nějaký zákaz na dovoz jenom proto, že něco bylo nedostatečně dobře prosazováno produkováno podle našich pravidel. Samozřejmě, my si přejeme, aby toto vše dobře fungovalo, pak i samozřejmě zástupci soukromého sektoru mají svá pravidla. A my víme, že zejména spotřebitelé by měli říct, co si přejí. My si přejeme kupovat takové maso nebo produkty od zvířat, s kterými bylo dobře zacházeno. Ale jsou tu i negativní dopady. My víme, jaké dopady to může mít. Máme určité problémy eh, i v naší zemi a víme, že jsou tu opravdu závažné potíže a jsou tu určité organizace, které se zaměřují na špatné zacházení se zvířaty na některých zemědělských farmách, ale problém je v tom, že legislativa není dostatečně prosazována. Děkuji a, a nyní pan Lattenfender. Parlamentári. Poté nás čeká setkání s delegací Balckého zhromáždění. Köszönöm Ma a világon az Európai Unióban vannak a legszigorúbb állatjóléti előírások. Pane předsedo, děkuji. Evropská unie se snaží dodržet pravidla týkající se ochrany zvířat. Na to musíme být všichni hrdí, ale zároveň musíme jasně vědět, že Eh, v těchto striktních eh, předpisech se skrývají některé problémy. Například, a to už dnes bylo zmíněno, že eh, jiné země mm, nedodržují tato striktní zadání, takže mm, vyrábějí, ehm, chovají nelegálně. Tyto vylevnější produkty jsou ehm, skupovány evropskými spotřebiteli, protože je nezajímá, jak byly mm, vyrobeny. Starají se jen o nebo zajímají jen o to, aby měli více produktů za stejné množství peněz. A můžeme xkrát zdůrazňovat, že by bylo dobré, kdyby dovozy byly omezeny kvůli opatřením na ochranu zvířat. Komise nám, e, nás vždycky bude e, upomínat, e, že v rámci VTO to udělat nemůžeme. VTO prostě nemá taková pravidla, která by umožnila stahovat se k normám ochranu zvířat a tím omezovat importy. Jestliže tedy chceme mít nové, striktnější chce, e, zadání, která budou ale zvyšovat náklady, tím budeme e, zvyšovat konkurenceschopnost eh, importovaného zboží. Dále nesmíme zapomínat na to, že stále navyšování cen nebude konzumenty, spotřebiteli dobře přijímáno. Povede to k anomálím, k rozporům. Příklad mert nem tudják eladni a... Máme tady konkrétní příklad. Jde o vejce tradiční pěstování, tradiční, eh, tady není problém v tom, že by nebylo možné v Evropě prodat vejce, ale protože už není možné chovat drůbež tradičním způsobem. Někteří nedodržují pravidla a tak vyrábějí levněji vejce, která pak spotřebitelé kupují. Máme tady obrovskou propast mezi mm, eh, příjmem eh, určitých skupin obyvatel a obyvatelstvo to, je jenom, eh, to vydává jenom zlomek těchto příjmů za potraviny. London City 7% se vydává za potraviny a tady se propočítává i spotřeba v restauracích k tomu. v obcích, které jsou na tom špatně, v Bulhorsku a v Rumunsku, se vydává 50% příjmu za potraviny. Cena za vejce se velice rychle dostala nahoru, například v Maďarsku v poslední době, a to pak vede k tomu, že lidé jsou proti opatřením na ochranu zvířat, protože mm, prostě řečeno lidé chtějí jíst a chtějí jíst levně. A proto bych navrhl, při zavádění a přípravě jakýchkoliv nových pravidel bychom měli nejprve vzít v úvahu aspekty spotřebitelů, protože oni budou činit rozhodování v obchodech o tom, co budou chtít kupovat. Nesmíme při um, rozpracovávání našich pravidel nesmíme brát potaz jenom názor skupin, které ani nekonzumují, protože vegetariáni by tady neměli mluvit do toho, jak máme vyrábět maso. To nejsou vegetariáni, kteří pak budou toto maso kupovat. Eh, musíme mít na paměti vždy pohled spotřebitelů na věc a proto by skutečným krokem kupředu bylo to, eh, kdybychom udělali takový průzkum mezi spotřebiteli, jak vypadá eh, vzorec chování mm, při nákupu a pak bychom měli správně formulovat normy pro ochranu zvířat. Také by to pak EU měla kontrolovat, ale byli by to spotřebitelé, kteří by pak rozhodli o tom, které výrobky budou kupovat a které ne. To by pak e, samozřejmě vedlo k tomu, že ti výrobci, kteří vyrábějí pro trhy, kde spotřebitelé jsou schopni a jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za výrobky, které byly vyrobeny, eh, kde, kde, kde byla dodržena ochrana zvířat. Pak ano, ale výrobci, kteří ehm, dodávají na trhy, eh, kde tato očekávání nejsou tak veliká a kde hm, ochota ehm, konzumovat není tak velká, tak ti pak budou pracovat s takovými, nebo vyrábět s takovými měkčími, rozvolněnějšími pravidly. Spotřebitel stejně často neví, co vlastně kupuje. A například v letadlech eh, nebo v restauracích se podá nějaký, nějaké jídlo nebo produkt a řekne se, že to bylo vyrobeno podle očekávání určitých církevních eh, společenství, ale mm, tady jde o to zavést jednotnou formu. Děkuji, slovo má pan Rubix. Prosím, dodržujte čas. Problém. Abych jenom říci to, že tady máme vlastně problém v tom, že máme nejrůznější rychlosti v Evropě při implementaci těchto pravidel. Myslím si, že tyto rozdílné rychlosti se ani v nejbližší době nezmění protože ty státy, které dosud mm, hned všechno implementovaly nebo dost včas mm, a rychle, tak ty budou i nadále státy, které budou zase rychle implementovat nová pravidla. To znamená, že v těchto státech zemědělské podniky e, jsou znevýhodněny co do konkurenceschopnosti. Definitivně to se jinak říct nedá. A proto možná musíme přemýšlet o tom, jestli bychom pro, co se týče úpravy lhůt, jestli bychom neměli vytvořit nové, nová pravidla, kde budeme rozlišovat mezi zákonným e, implementací a praktickým praktickou implementací, protože není možné, aby některé členské státy aby to tam eh, šlo prakticky rychle. A pak máme eh, státy jiné, tam zase tím eh, zemědělství trpí a jiné státy tato pravidla dodržovat nebudou. To znamená, ty státy, kde zákonné implementace nastala, ale ostatní to ještě nedotáhly, tam také musí být jim dát dostatek času, aby nebyli e, znevýhodněni. A to zase je v rozporu k přání občanů po větší ochraně zvířat. Další problém. Mnoho lidí nebere v úvahu investiční náklady do ochrany zvířat. To jsou 20, 20 let odpisů, to trvá. Tedy, jestliže jednou za 7-8 let změníme zákon, a musí se přestavit, tak ten zemědělec nemá ani možnost znovu z toho e, odepsat investiční náklady. Nemluví ani o tom, že by uspořil něco proto, aby mohl nově investovat do něčeho, co se bude budovat později. To není možné. Tady se ani nemůžeme divit, že zemědělské podniky pak říkají, že tyhle náklady je požírají. A nesmíme zapomínat na to, že náklady na ochranu zvířat dělají, jsou jenom jednou částí, eh, jedným přáním eh, obyvatel v Evropě. Máme v mnoha oblastech náklady. To je jenom jeden z nákladových faktorů a pokud ten bude eh, stoupat, pak se dostaneme do obtížné situace. Pak ještě k bilaterálním dohodám. Myslím si, že bychom měli zůstat realističtí. Měli bychom vzít v úvahu to, že přírůstek obyvatel v tomto světě nebude nastávat v Evropě. Aktéři na trhu budou převážně se pohybovat v jiných částech světa, ne v Evropě. A ochrany, standardy ochrany zvířat si nenechají nadiktovat. To znamená, pokud budeme chtít s nimi spolupracovat, tak zemědělství musí celkově v Evropské unii hrát daleko větší roli, mít větší hodnotu a Jinak eh, i v těchto dohodách do budoucna eh, budeme mít nevýhodu. Prakticky se nám to nepodaří, protože tyto státy pak řeknou, dobře, eh, pokud se formulují bilaterální dohody jinak, tak se, o to, tak se to nebudou dodržovat, protože tam je větší poptávka v těchto zemích. A pak jsem ještě chtěla říct si něco um, k spotřebitelům obecně. Je hezké, když se chcete dělat průzkum mezi spotřebiteli, ale já taky nejsem moc stará, ale v mých mladých letech jsem se eh, zjistila jednu věc. Když evropského obyvatele se na něco zeptáte, jak jedná, to jsou dvě různé věci. Můžeme se ho tisíckrát ptát, jak nakupuje, co by chtěl si koupit, ale ten seznam jeho přáních, to je vždycky, o Vánocích je to obrovský seznam, ale realita, praxe vypadá úplně jinak. A je prokazatelné, že spotřebitel nakupuje jinak, než eh, eh, si eh, to předem přece vzal. Děkuji. Rubix e poi chiude. Nyní má slovo pan Rubix. Nemáme moc času, takže prosím, dodržujte čas. Děkuji, pane předsedo. Pokud je ten, ten dokument, musím říct, že mi tady něco chybí. Vypadá to, že tady máme eh, takovou dvojstranou politiku. V mnoha oblastech hodně mluvíme a o jiných oblastech se zase nezmiňuje vůbec nic. Často se mluví o tom, že některá zvířata mají opravdu velice malé klece, nemohou se tam hýbat. Eh, to se týká zvláště ptáků a to samozřejmě neznamená, že žijí v dobrých životních podmínkách. Nebo když se podíváte na nástroje, přístroje pro dojení krav, nebo na kastraci prasat, kdy se nepoužívají anestetika. To se tam všechno nezmiňuje v tom dokumentu. A já bych rád, aby to tam bylo zapracováno. Jinak bychom nemohli eh, podporovat dobré životní podmínky všech zvířat. Buď musíme podpořit všechny, anebo někoho. Dále paní Monro. Promiňte. Ale běžně to vypadá tak, že eh, Eh, je to tak, že musím zase svou zemi obhajovat tak, jak to bylo předtím. Eh, blaho zvířat, eh, dobré životní podmínky zvířat jsou zvláště důležité ještě z jiného hlediska. Nesmíme ty dvě strany stavět proti sobě. Na jedné straně zemědělce a na druhé straně zájmy zvířat. To, co jsem viděla to, eh, to, co je důležité pro zemědělce, je, aby jeho zvíře se cítilo dobře. A blaho zvířat eh, znamená taky, že jsou správně chována ta zvířata. Eh, nejlepší je, když je to v malých zemědělských podnicích, v multifunkcionálních podnicích usedlostech a podobně. A v těchto podnicích existuje nejmenší problémy s blahem zvířat. Společná zemědělská politika Eh, trojí eh, stanovení cílů, bezpečnost potravin, vysoce kvalitní eh, potraviny, vytvoření nových pracovních míst. To všecko i v těchto malých podnicích se naplňuje. V souvislosti s dlouhými lhůty bych taky ráda ještě zdůraznila, že zvláště tyto malé podniky jsou ve velkém nebezpečí, a to hlavně kvůli evropskému fenoménu land grabbing tedy spekulace mm, a e, chamtivé skupování pozemků a půdy a Evropská unie by měla toto vzít v úvahu. Je to naší zodpovědností zabránit spekulacím protože se objevují stále obtížnější formy tohoto. Maďarská půda je skupována spekulanty, eh, maďarské malé podniky eh, jsou eh, zničeny a při otázce blaha zvířat nesmíme zapomínat ani na tuto věc. Takže zasazují se za to, abychom se nesoustředili jenom na jednu část celé koncepce. Přála bych si, aby výbor Agri eh, se zabýval také otázkou grabbing. Děkuji. Děkuji vám. A nyní ještě několik eh, poznámek na závěr od místo předsedkyně paní Polsen. Děkuji. Děkuji vám za všechny vaše poznámky. A ještě jednou opakuji, že mým cílem v této věci je vytvořit legislativu, která bude jasná, jednoduchá a použitelná. V současné době existující legislativa příliš podrobná, zmatená a těžko pochopitelná. Je to tedy těžko pochopitelné pro zúčastněné strany. Možná nakonec budu trochu nepříjemná, ale pokud se vy chcete účastnit na zjednodušení existující legislativy, pokud vám jde o vyjasnění zákonů, které se týkají životních podmínek zvířat, nepředkládejte příliš velké množství komplikovaných pozměňovacích návrhů. Snažte se být eh, jednodušší. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, paní Polsnové. A pokud se už někdo další nehlásí o slovo, myslím si, že můžeme přerušit dnešní zasedání, budeme pokračovat zítra v 10 hodin. Nyní bych poprosil koordinátory, aby zůstali v sále. Ne, omlouvám se, pane předseda se omlouvá, v 9.30 zítra se sejdeme. Takže prosím koordinátory, aby zůstali v sále. Nyní proběhne zasedání s delegací Balckého zhromáždění. Takže ještě jednou prosím koordinátory skupin, aby zůstali v sále. A mezi tím přivítáme kolegy. S ostatními členy výboru se loučím, uvidíme se zítra v půl desáté. A zítra v 9 hodin proběhne zasedání koordinátoru, potom v 9.30 zasedání výboru. Takže prosím koordinátory, usaďte se.